Buenos días, colegas. Hoy tenemos... Dobré jutro, vážení kolegové. Máme před sebou velmi zajímavé a velmi zaneprázdněné dopoledne. Nejprve začneme Eh, s mm, eh, výměnou názoru o spolupráci mezi EU a OSN na téma UN Resident Coordinators v zemích východního partnerství. Vítám tady paní Sola Nognu, která je generální sekretářkou a administrátorkou programu. A zabývá se programu rozvoje mezi Evropskou unii a zemí nezávislého společenství, zemích východního partnerství. Eh, vede regionální tým, pak je tady pan vedoucí z regionální týmu z Ukrajiny, máme tady někoho z Moldovska, z Gruzie, z Azerbajdžánu, z Arménie, pana Bruka. Takže to jsou pak to jsou ti emisaři OSN přímo na místě, eh, kde je třeba činnost ovšem koordinovat ze strany OSN a programy, které vedou různé agentury. Přičemž eh, je třeba pod udržovat samozřejmě kontakty s místními orgány. Proto pro nás bude velice zajímavé, když zjistíme, co všechno dělá přímo na místě OSN v těchto státech, jak vypadá současná spolupráce také s Evropskou unii a jak vypadá situace na místě. Především momentálně nás zajímá situace na východě Ukrajiny vzhledem k nedávné eskalaci událostí. Rádi bychom se více obeznámili s tím, jak to vypadá s lidskými právy a demokracií v této zemi. Přáli bychom si, aby to byl upřímný přehled, upřímná informace a také, abychom zjistili, jak se doplňuje nebo může doplňovat činnost OSN a Evropské unie. A co můžeme udělat, aby ta práce byla v budoucnosti ještě efektivnější. Je určitě velmi relevantní i naše politika sousedství a důležité je koordinovat činnost různých agentur v této oblasti. Navrhuji, abychom postupovali takto. Paní Stultano Glow nejprve nás bude informovat o činnosti OSN v celý, celém oblasti eh, ve východního partnerství. Pak přejdeme k rezidentním koordinátorům a ti nás budou informovat už o zcela konkrétní situaci v jednotlivých státech. Nejprve tedy dovolte, abych vám, paní, předal slovo. Velice vám děkuji, pane předsedající, za laskavé uvedení a vůbec za to, že jste nás pozvali abychom si vyměnili názory se zástupci výboru pro zahraniční věci, členy výboru pro zahraniční věci Evropského parlamentu. Nejprve chci pozdravit vážené členy výboru. Jsem velice ráda, že jsem zde spolu se svými kolegy. Je pro nás velkou ctí, že se s vámi setkáváme, že nám byla poskytnuta příležitost abychom vás informovali o tom, jak naše programy pro rozvoj fungují a jaké jsou problémy v zemích východního partnerství a jak v tomto směru jsou, spolupracujeme s Evropskou unii. Pan předsedající už představil šest nebo lépe řečeno pět rezidentních koordinátorů, protože kolega z Běloruska bohužel tady není, necítí se dnes dobře. A také se připojuje k přání pana předsedajícího, že doufám, že opravdu tady budeme mít velmi obohacující a užitečnou diskusi o těch věcech, které řešíme a jaké partnerství rozvíjíme v tomto regioně. Jeden z důvodů, proč jsme tady v tak velkém počtu, je, i proto, že reagujeme na pozvání, které jsme dostali od eh, Kristena eh, Danielsona, abychom provedli výměnu názoru o eh, směrech, strategických směrech v, Evrop, v politice Evropské unie v rámci politiky sousedství. Já se s ním dnes sejdu jsme velice rádi, že jsme konzultováni. Je zcela jasné, že problematické a problémové oblasti, které jsou eh, v dokumentu politiky naznačeny, se týkají samozřejmě práce ve všech těchto zemích, jako je eh, trvale udržitelný rozvoj, vytváření Eh, pracovních příležitostí, transparentnost, odpovědnost, přístup k justici, k lidským právám, životní prostředí, životní prostředí, eh, klimatické prostředky dále, zranitelné skupiny, mládež, ženy. Dovolte mi, abych nyní se zmínila o tří hlavních problémech v oblasti rozvoje v těchto zemích a jak spolupracujeme s Evropskou unii ve snaze je řešit. Za prvé, eh, inkluzivní a udržitelný růst lze dosáhnout pouze tehdy, pokud pokud je založen na produktivním zaměstnání a slušné práci pro všechny, včetně chudých a vyloučených. Pokud jde o státy sousedství, pak tyto problémy jsou ještě dále zhoršovány dopadem eh, poklesu cen komodit a zpomalením Eh, hospodářství v eh, Rusku, zatímco probíhá válka na Ukrajině a situace v Donbasu se zhoršuje. Eh, je důležité tedy podporovat růst a vytvářet pracovní příležitosti. Je třeba neustále prokazovat v zemích sovětství, sousedství, jak důležité je udržovat úzké vztahy s EU. EU a, e, a OSN spolupracují na rozsáhlých rozvojových programech také v Bělorusku, aby bylo možné realizovat ekonomické, sociální a e, další iniciativy. E, přístup založený na místních komunitách na Ukrajině funguje ve všech regionech této zemi a už z toho těžilo více než 2,6 milionů lidí. Podpořili jsme více než 2000 místních komunitiv. Eh, eh, eh, v oblasti Adžára v Gruzii UN, UNDP a EU e pomáhají drobným zemědělcům a drobným zemědělským družstvům. Moldavsko, Moldavu. Naším eh, klíčovým programem je eh, bioenergetika a biomasa jakožto zdroj eh, topení, vytápění v, na Je to jeden z nejlepších případů širokého využití obnovitelných energetických zdrojů. Vytvořilo už to nové pracovní příležitosti, také partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem a úplně nová odvětví. A vlastně už tam jsou další iniciativy. Druhý problém spočívá v tom, že tento region je teď daleko více geopoliticky problematický od začátku krize na Ukrajině. Je tady mnoho takzvaných zmrazených eh, konfliktů, jako je Podněstří, Jižní Osetie, Národní Karabach a tam se to zase rozbíhá. UNDP využívá své neutrality, eh, aby pomohla Abcházi a Podněstří úspěšně pracovat. Snažíme se tedy zlepšovat životy běžných lidí a vytvářet mosty mezi místními společenstvími tím, že poskytujeme granty na místní iniciativy financované Evropskou unii. To jsou takové ty iniciativy mezi lidmi, které pomáhají budovat přímo důvěru tím, že se zlepšují životy lidí. V Arménii Eh, máme úspěšnou iniciativu zaměřenou na ženy, aby se zlepšovaly jejich kapacity, aby pracovali v místní administrativě a aby mohly být voleny, aby ženy se více účastnily politického života. Předpokládá se, že toto bude klíčovým klíčem eh, vládní strategie na regionální a místní úrovni. Dále budujeme budovat eh, kapacity, dále budujeme kapacity kapacity v zemích UNDP Eh, a vzhledem k tomu, že tam je mnoho neefektivního a je tam korupce. Moldavsko, Gruzie a stále více Ukrajina ukazují, že je možné to řešit. Eh, státy sousedství se musí zaměřovat na vlastní cíle, na eh, vize každého partnera UNDP na strategické úrovni. Nejenom, že se chtějí jednou připojit k Evropské unii, ale vůbec jakými státy se chtějí stát, jakou budoucnost si pro sebe představují. Proto eh, je třeba diferenciovat a opravdu mít cílené iniciativy. Je třeba budovat instituce, ale hlavně záleží na kvalitě, než spíše než na kvantitě institucí. To je důležité pro úspěch. Jak můžeme budovat a posilovat eh, transparentní, odpovědné, silné instituce, které mohou opravdu přinášet výsledky. Vztah mezi občany a státem by se měl znovu zaměřit. Neměl by to být vztah mezi tím, kdo má moc a kdo je mu podřízen, ale měl by to být partnerský vztah. Nakonec rozsah a hloubka eh, vztahu, eh, pardon, partnerských obranů eh, mezi UNDP a Evropskou unii a mezi jednotlivými státy už pomohlo pomoct mnoha tisícům lidí a tudíž Tudíž UNDP a EU jsou teď viditelné i přímo z terénu. UNDP je teď opravdu viditelnější než jiná agentura v systému OSN. My také koordinujeme činnosti OSN všude, kde jsme zastoupeni, v každé zemi. Navíc e, také Evropská unie je lépe viditelná na úrovni místních společenství a o tom právě jde v politice sousedství. A proto také byla založena i UNDP. Beneficienti přímo vidí, co pro ně Evropská unie dělá. My spolupracujeme s Evropskou unii v partnerství a máme, společ, máme celkový, celkové hodnoty v OSN, které nás spojují. A uvědomujeme si, jak důležité je urychlovat reformy a pomáhat zemím dosahovat rozvojových cílů. Určitě všichni znáte cíle rozvoje milénia, které doběhnou v září tohoto roku. Světoví politikové budou schvalovat cíle udržitelného rozvoje. To by mělo být klíčem agendy po roce 2015. Ovšem eh, hodnoty UNDP budou zachyceny i v tomto novém rámci. Děkuji vám za pozornost a těšíme se na vaše názory a posléze na diskusi. Děkuji. Děkuji, paní uh, eh, Sutanoglu. A Nyní tedy předáme slovu, slovo hlavnímu koordinátorovi OSN a já tedy prosím, abyste vašemu kolegovi, kterému se nedaří dobře, vyřídila eh, naše pozdravy. Každý má tři minuty, což není hodně, ale máme, eh, máme tedy eh, mnoho Eh, témat na projednání. Děkuji a děkuji vám za to, že jste tedy pozvali koordinátory OSN na vaše dnešní zasedání o zemích východního partnerství, tak abychom o nich mohli diskutovat, o tom, co děláme. Majdan, revoluce na, Ma- na Majdanu eh, se týkala lidských práv, lidských lidské důstojnosti, šlo o to, aby tedy eh, byla potrestána korupce, aby fungovala řádná zpráva. Pokud tedy chceme splnit požadavky formulované na Majdanu, eh, vlády musí eh, najít udržitelné řešení pro konflikty, musí řešit kritickou humanitární krizi. Máme tu 600 tisíc uprchlíků, 1,3 milionu vnitřně přesídlených osob, lidé musí mít práci, to je tedy ta raná obnova a kromě toho je potřeba zavést eh, řádné eh, systematické reformy. Potřebujeme tedy prosperující Ukrajinu v rámci Evropy. V tomto kontextu krize OSN posílila svoji přítomnost, soustředíme, soustředíme se na eh, humanitární pomoc, na lidská práva, ale také na rozvoj společenství. V těchto záležitostech, na těchto reformách spolupracujeme s EU, tak abychom co možná nejrychleji dosáhli výsledků. Pokud jde o e, humanitární pomoc, tak nám e, tedy e, Evropská unie pomáhá a doufám, že nám tak bude pomáhat i do budoucna. Rád bych se v té zbývající minutě soustředil na tu ranou pomoc, na tu ranou obnovu. Ta tato záležitost se týká hlavně toho, aby lidé začali opět pracovat. Je to eh, věc sociální soudržnosti. E, společně se Světovou bankou se nám tedy podařilo e, realizovat projekt ve výši 1,5 miliardy euro, což je hodně a zároveň je potřeba provádět reformy, institucionální reformy, zavádět právní stát. Na tom spolupracujeme s EU a s Radou Evropy. A kromě toho rozvoj společenství Evropská unie tady realizuje jeden z nejúspěšnějších programů v tuto tuto chvíli vstupujeme do třetí fáze. Týká se to dvou a půl tisíce komunic, eh, společenství, které se učí používat svoje vlastní zdroje tak, aby stan, eh, splnili priority, které si sta, sami stanovili v oblasti veřejné zprávy, zdravotnictví a tak dále. To znamená, že se domnívám, že ve všech těchto oblastech máme těsnou spolupráci s EU. Nabádám Evropskou unii, aby se v tom i nadále angažovala, aby tedy i nadále spolupracovala s OSN OSN, eh, která eh, tedy může poskytnout eh, know-how a doufám, že tady budeme jedním z vašich partnerů. Děkuji. Děkuji vám za tyto informace, pane Walker, za tolik informací v tak krátké době. Děkuji a nyní má slovo další zástupkyně. Vážený pane předsedo, vážení členové Evropského parlamentu a výboru zahraniční věci. Jsem velmi ráda, že s vámi mohu dnes eh, pobít a za příležitost možnost eh, podělit se s vámi eh, se svými zkušenostmi eh, v Moldávii, kde pracuji. Moldávie zaznamenává dynamiku a je to případ země, která ratifikovala asociační dohody a to v červenci loňského roku. Je to jediná země, která dosud prosperuje Nicméně v uplynulých eh, měsících se Moldávie dostala do hluboké politické a ekonomické krize, což je způsobeno externími i interními eh, trendy a událostmi. Geopolitická nestabilita a eh, konflikt na Ukrajině, stejně tak jako ekonomické zpomalení si v Rusku, ehm, což ehm, vede k významnému poklesu příjmů a také měnové otřesy, Ehm, si samozřejmě eh, berou daň eh, v podobě ehm, eh, socioekonomického úpadku země. Země ehm, čelí řadě výzev a sice endemické korupci, bankovní krize, nedostatečné podnikatelské krize, odlivu mozku, Rusku a také narůstající eh, migraci a stárnutí populace. Také eh, je zde výzva v podobě eh, zmraženého konfliktu v Podněstří a nedostatku identity. Při řešení těchto výzev a e, odvracení e, těchto negativních trendů e, je nutno spolupracovat se, spolupracovat se všemi partnery. Program UNDP a také programy ostatních agentur mohou se hrát kritickou roli v řešení a přiblížit zemi k Evropské unii a současně řešit širší Eh, vývojové nedostatky. My jsme eh, navázali dlouhodobé partnerství s Evropskou unii a uvedu pouze několik příkladů těch nejúspěšnějších projektů, které usilují o vyřešení nedostatečné institucionální kapacity a současně nadále poskytují podporu místním komunitám a e, budují důvěru a zlepšují e, životy místních lidí. Jsou to dva projekty a sice opatření e, na budování důvěry a dále projekt energetika a biomasa zajistila mnoho nových pracovních míst a také realizujeme eh, mnoho projektů na březích eh, eh, řeky Dněstr. Doufáme, že v tom budeme pomoci pokračovat a budeme také utužovat partnerství s Evropskou unii. Mnohokrát vám děkuji, paní Gerčeva. A nyní má slovo pan Scott za Gruzii. Eh, mnohokrát vám děkuji a já bych se chtěl zaměřit na úlohu Spojených národů a Evropské unie, pokud jde o um, Eh, katastrofální povodně, které mě teď zasahly o, ví, o víkendu Gruzi a vůbec o pomoc při takových pohromách. Tragické události znovu zdůrazňují zásadní úlohu Evropské unie a ostatních partnerů, včetně pochopitelně Spojených národů, při podpoře udržitelného a vyrovnaného rozvoje v ekonomikách, které se rychle mění v těchto zemích, kde UNDP program funguje. A samozřejmě vlastně přenáší se to na rodiny a na oběti. Znovu to zdůrazňuje význam e, vyvážené politiky, e, na které pracuje program UNDP. Samozřejmě, že to vyžaduje, aby veškerá infrastruktura, včetně e, silnicí a ostatních druhů, komunikací, které eh, jdou přes záplavové oblasti, aby fungovaly tak, aby nebyly, bloko, aby neblok, nebyly blokovány. A eh, jsou tady pokusy eh, vyváženým způsobem přistupovat k řešení těchto záplavových oblastí, ale zatím jsme nebyli schopni pomoci zabránit těm událostem, k nímž v Ruzi došlo. Myslím si, že všichni musíme sehrávat svoji úlohu, abychom vedl, pomáhali rozvíjet infrastrukturu a vedli vlády k tomu, aby se chovali odpovědně v tomto směru. Události v Gruzii nám znovu připomínají, že živelné pohromy, stejně jako konflikty, mohou zničit vytvořit během vteřiny výdobytky rozvoje. A velice nám to připomíná i to, že bychom měli sehrávat významnější úlohu a to i prostřednictvím evropské politiky sousedství, abychom podporovali systematický přístup k řešení eh, problémů spojených s živelnými prohromami. Evropská unie, OSN a ostatní partneři by měli pomáhat lépe zabraňovat eh, konfliktům a pohromám a také je řešit, pokud k ním dojde a budovat důvěru. Děkuji vám mnohokrát, pane Skote. A nyní má slovo pan Seta, který eh, má, bude hovořit za Arménii. Dobrý den, dobré jitro, eh, vážení členové Evropského parlamentu. Jsem velice rád, že mám příležitost hovořit o tom, co dělá UNDP v partnerství s Evropskou unii v Armenii. Je to významná země, která sousedí s se eh, zeměmi sousedství. Je tady samozřejmě zmražený konflikt a země má před sebou velké hospodářské i demografické problémy. Je to, eh, Evropská unie je jedním z nejdůležitějších partnerů a my máme v, v Armenii s nimi společné hodnoty a jde nám o hmatatelné výsledky. Já bych chtěl tady zdůraznit dvě věci. Není eh, vyvážené postavení obou pohlaví a je to otázka Eh, lidských práv, politická otázka, ale jde také o ztrátu hospodářského potenciálu. UNDP pomohla vypracovat základní zákon, který zavádí rovnost mužů a žen v Arménii. Ovšem ukázalo se to jako nedostatečné. EU a UNDP vypracovávají mm, projekt, který zkráceně eh, se říká WILD. Jsou to ženy v místní demokracii. Je to tedy zaměřeno na místní komunity a bylo to velice úspěšné. Po Pomohli jsme vyškolit tisíc žen, aby mohly pracovat v místních eh, samozprávách a nevládních organizacích. Asi 60% potom byly i zvoleny. A opravdu to může změnit společnost, pokud se to bude aplikovat ve větším měřítku. Dále je tady další důležitý program. Jak můžeme pomoci Armenii, aby byla lépe napojena na region a zbytek světa, protože je ve složitém geopolitickém postavení. Od roku 2013 EU a OSN společně pracují na modernizaci realizaci tří hlavních hraničních přechodů z Gruzií. Nejedná se jenom o novou infrastrukturu, ale aby se lépe mohly před, eh, pohybovat osoby i zboží, a protože to je významná hospodářská hranice. Nejedná se jenom o bezpečnost, ale také o obchod a lidský rozvoj a na, o rozvoj lidí. A nakonec chci říci, že není čas stahovat se z Arménie. Naopak, čas je, abychom se tam tvořivěji angažovali, spolu s Armenií prostřednictvím i evropské politiky sou, sousedství, aby Armenie mohla ještě eh, lépe rozvíjet svoji ekonomiku i občanskou společnost tím, že bude lépe propojena s ostatními státy. Děkuji. Děkuji, pan, pane Buseto. Eh, vy jste tedy ukončil eh, toto jednání, ale je tu ještě pan Scott, koordinátor z Azerbajdžánu. Ehm, pan Brok, prosím. Děkuji. Eh, Azerbajdžán v tuto chvíli hostí první evropské hry. Eh, pokud vezmeme v potaz eh, pokles cen ropy, tak eh, dospějeme k tomu, že azerbajdžánské hospodářství čelí velkým výzvám. Kromě toho je potřeba vyřešit zamrzlý konflikt mezi Arménií a Azerbajdžánem. Pokud jde o řádnou zprávu, bylo vynaloženo mnoho snahy, aby se situace zlepšila. Jedna oblast, eh, kde, je to, kde to funguje dobře, to je poskytování veřejných služeb, e-governance, eh, bylo vytvořeno Centrum pro poskytování sociálních služeb UNDB. V této souvislosti těsně spolupracuje s vládou, ale a podobně jako Evropská unie se snaží pomoci vylepšit kvalitu služeb. Pokud jde o konkrétní skupiny, zranitelné skupiny, tak se zaměřujeme na mladé lidi, na ženy, na e, lidi s postižením. Snažíme se vytvářet pracovní místa pro tyto skupiny a zároveň si velmi ceníme toho, že Evropská unie se soustředí na vzdělávání, na profesní vzdělávání těchto skupin. UNDP a priority OSN na dalších pět let v podstatě odpovídají prioritám EU ve stěžejních oblastech udržitelný rozvoj, inkluzivní eh, rozvoj, hospodářský růst, eh, vytváření pracovních míst, poskytování veřejných zdravotnických služeb. Eh, především pokud jde o vzdělávání a rozvoj venkova, tak v tomto, v tomto roce jsme zaznamenali to, že se naše priority CREAM, spolupráce s EU je dobrá. Zmíním několik programů. Za prvé eh, klimatické změny, odolnost vůči klimatickým změnám, protože Azerbajdžán podobně jako ostatní země v tomto regionu eh, trpí důsledky eh, klimatických změn. Snažíme se soustředit také na místní společenství. Další projekt, který zmíním, eh, je výbor pro státní úředníky a jde o provádění institucionálních reform a příslušného plánu. Je to, eh, zahrnuje to i vzdělávací programy, spolupracujeme na tom s Azerbajdžánem a s nevládními organizacemi. Je tedy velmi důležité, abychom tuto zemi i nadále modernizovali. To znamená, že celkem za to můžeme konstatovat, že spolupráce mezi OSN a EU je skvělá, eh, vychází z priorit pro danou zemi. Eh, jedna věc, na kterou se eh, tedy chceme soustředit, eh, je to, že nechceme pouze vyšší kvantitu služeb, ale také větší kvalitu služeb, a to především pro ty zranitelné skupiny obyvatelstva. Děkuji a těším se na vaše dotazy. Děkuji vám, pane eh, Brko. A nyní bych chtěl poděkovat paní Sultanoglu a celému týmu. Děkuji jim také za to, že byli tak ukázněni a během tak krátké doby poskytli tolik informací. My ve výboru nejsme vždy takto disciplinovaní, pokud jde o čas. A nyní zahajuji rozpravu s tím, že eh, prosím eh, poslance, eh, aby zacílili své otázky přímo na naše hosty. Děkuji vám, pane předsedo. Úvodem bych chtěl říci, že mě velmi těší, že jsem měl možnost naslouchat koordinátorům OSN, koordinátorům z eh, těchto pěti zemí. Pochopil jsem, že šestý zástupce eh, je bohužel nepřítomen z důvodu nemoci. Tato výměna eh, názoru je důležitá. protože máme snahu eh, přistupovat k věci koherentně a logicky, tak abychom usilovali o společné cíle v oblasti vývoje, eh, blahobytu. A tady bychom se měli věnovat i politickému fungování eh, těchto zemí. Před nedávnem byla předložena zpráva, která pojednávala právě tuto tematiku, to znamená země východního partnerství. A e, je nutno proto podpořit ty projekty, které přispívají e, zejména k potírání korupce, k lepšímu fungování a zprůhlednění institucí, k ochraně právního státu a k zapojení občanů do politického dění. Samozřejmě i lidská práva musí eh, být chráněna dostatečně. A v této souvislosti by mě zvláště zajímalo, jak eh, pohlížíte na Azerbajdžán? Právě jsme vyslechli koordinátora této země. Evropské sportovní hry eh, jsou velkým úspěchem, říká, možná eh, viděno z hlediska sportu, ale jak je na tom země politicky? Rumunský premiér zemi navštívil, ale jinak jsme nezaznamenali žádnou eh, politickou definici těchto her, co by evropských her. Někdo to i nadnesl v televizi, proč eh, eh, se ty sportovní hry jmenují evropské, když tam není přítomen žádný evropský politik. Hovořili jsme také o lidských právech v souvislosti s hrami v Baku. I ehm, to bychom měli jasně pojmenovat. A otázka otázka na paní Gerčovou, eh, která pracuje v Moldávii. Jaká je situace v Podněstří. Eh, my tam také realizujeme projekt, na jaké hlavní potíže tam narážíte. A mm, dělá se i něco pro eh, rumunsky mluvící menšinu. Když jsme tam byli přítomní my, bylo velmi obtížné zajistit eh, pozorování voleb. Bylo to téměř nemožné. Eh, ruské orgány eh, nám v tom bránili a proto bych rád věděl, jak to zohledňujete ve svém financování, Zajména jak jsou nastaveny finanční prostředky určeny podněství. Dále Ukrajina. Když si probíhalo mnoho eh, projektů na Krymu v eh, separatistických územích nikoli. Změnila se od té doby situace a eh, jaký je vztah reform a války. Vy jste říkali, že reformy jsou nutné, ale je to přesně to, na co lidé na Krymu čekají, anebo se spíše potýkají eh, onou okupací. Eh, prioritou zdá se eh, je hlavně válka a lze vůbec realizovat reformy v době války? Děkuji, pan Plenkovič. Děkuji, pane předsedo. Předně bych chtěl pozdravit opět paní Sultanoglu Eh, v našem výboru a samozřejmě všechny eh, další zástupce eh, UNDP um, v zemích východního partnerství. Chci vám poděkovat za zprávy a také zdůraznit jak důležité je toto eh, partnerství eh, mezi UNDP a EU, kde aktivně kooperujeme v mnoha oblastech eh, prostřednictvím našich zástupců v terénu. Já mám jednu obecnou poznámku pro paní Sultanoglu. Jde o to, abychom lépe pochopili, jaký je celkový rozpočet UNDP a OSN v zemích východního partnerství tak abychom eh, lépe pochopili, jak jsou financovány vaše projekty a jak eh, v jakém poměru je to k fondům EU. A druhá otázka, eh, velice si vážím roli OSN, protože je to právě ta organizace, která napomáhá reintegrovat území i mé země. A Mnozí z vás pracují v zemích, kde teritoriální integrita, tedy územní celistvost, není zajištěna. A to vidím také v kontextu našeho, naší nedávné zprávy o politice sousedství. Jsou to vlastně příklady, pozitivní eh, příklady eh, během roku a půl, eh, zejména v mé eh, zemi se podařilo zajistit integritu a eh, to eh, by mělo být něco na, stále na vašem programu, ať už je to Gruzie, Arménie a tak dále. To je něco, na čem lze stavět a zajišťovat partnerství s ostatními zeměmi. Děkuji. pan Mamikins. Já budu hovořit lotyšsky a mám dotaz, který e, je adresován běloruskému koordinátovi. Já jsem prvním místopředsedou delegace pro spolupráci s Běloruskem v Evropském parlamentu. Jak víte, tento týden e, se uskuteční návštěva Běloruska. A rád bych se zeptal na vaše názory, jaké změny můžeme očekávat v Bělorusku v souvislosti s prezidentskými volbami. Máte pocit, že můžeme očekávat určitou demokratizaci? Je tam takové ovzduší v této zemi, v hromadných sdělovacích prostředcích, v nevládních organizacích? Zdá se vám, že tam je nějaký vánek změny? Děkuji vám. Dále já mám otázku na pana Volkra. Já samozřejmě vím, že se zde projevují různé názory. A e, teď na Ukrajině vidíme přesun moci a také je mnoho vnitřně vysídlených lidí. A vidíme ovšem také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 velká, že i ti, kdo jsou úplně na pravici, hodně na pravici, možná vám také dělají nějaké problémy ve vaší práci. Děkuji, pane předsedo, a chtěla bych poděkovat za eh, všechno, co zde bylo řečeno. Já jsem se chtěla zeptat na eh, otázku zmraženého eh, konfliktu. Vy, kdo máte na starosti Arménie, Azerbajdžán, jste říkali, že tam máte nějaké projekty, máte i přeshraniční projekty, na kterých eventuálně spolupracujete. Pokud jde o Gruzi, pak by mě zase zajímalo. Eh, Říkat, na jedné straně jsou eh, gruzinští farmáři, kteří žijí na té administrativní čáře, která dělí Jižní Osety a Gruzi a možná, že půdu mají na druhé straně. Máte nějakou eh, pom- možnost pomoci, která by přesahovala tuto administrativní Ehm, dělicí čáru. Pan Preda také zmiňoval situaci lidských práv eh, v souvislosti s Azerbajdžánem. A právě jste říkali, že probíhají úspěšné sportovní hry. Možná, že jsou úspěšní v tom, že to vrhá dobré světlo na, nebo zářivé světlo na azerbajdžanskou vládu, ale ono to tak krásné není. E, analýza ukazuje, že v souvislosti s těmito hrami došlo k dalšímu porušování lidských práv. Nová pravidla byla stanovena pro místní i mezinárodní novináři a nic se neudělalo proto, aby byly propuštěni političtí vězňové. Proto bych se vás chtěla zeptat, jak se vám jeví otázka zlepšování lidských práv v Azerbajdžánu. Děkuji vám mnohokrát a nyní pan Kukan. Děkuji, pan Kukan. Děkuji, pane předsedu. Vítám místní koordinátory, především paní Sustanoglu. Přicházíte k nám ve velmi vhodném okamžiku, podle mého názoru, protože minulý týden tento výbor hlasoval o revizi e, evropské politiky sousedství, u které jsem zpravodajem. To znamená, že se těším na diskuzi s vámi dnes odpoledne a využiju příležitosti a použím otázku, pokud jde o dynamiku e, mezi EU a UNDP e, byla řeč o stávajícím partnerství mezi EU jako e, donátorem, jako dárcem a OSN, kde by tato, tato spolupráce mohla být zlepšena. A kromě toho jde o to, jak e, o našich e, snahách komunikujeme, protože my jsme tady při přípravě zprávy diskutovali mimo jiné i otázce viditelnosti. Myslím si, že musíme být mnohem aktivnější v tom, jak prezentujeme naše aktivity, jak lidem v těch těchto zemích, tak eh, v tom smyslu, že si musíme, že se musíme více roz, zamyslet nad tím, jak by Evropská unie mohla být těmto zemím a těmto lidem užitečná. Byl bych velmi vděčný za vaše komentáře. Pokud vezmeme v potaz celou řadu eh, projektů, které probíhají v Abcházii, v Zadněstří a které mají vytvořit a posílit důvěru. Jaké jsou rozdíly a v čem tedy eh, UNDP, to znamená OSN, eh, dosahuje lepších výsledků. Děkuji, pane předsedo, vešel jsem se do dvou minut. Děkuji a nyní pan K. Děkuji, pane předsedo, já budu uh, tedy uh, velmi rád, pokud si tu vyslechneme nějaké zvláštní komentáře týkající se specifického vztahu s Izraelem, což je tedy země, která souvisí s Iránem a má tedy dopad na situaci na Blízkém východě. To znamená, že bych byl velmi rád, kdybyste nám tedy k tomu eh, něco řekli, jak eh, tedy vidíte tento vývoj nebo tyto země v kontextu eh, míru na Blízkém východě. Děkuji. A nyní pan Petrle, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za úvod a za vaši práci v tomto regionu. Mám radost, že OSN a EU na tomto poli spolupracují, protože e, naše práce vychází ze stejných hodnot. Nicméně tu vidím ještě určité rezervy, pokud jde o přidanou hodnotu našich snah. V tomto regionu i nadále čelíme výzvám. Je tu mnoho událostí, které není možno předvídat. Jeden z cílů spočívá v tom, abychom zajistili, zaručili lepší řádnou zprávu. Bez reform v této oblasti nedosáhneme úspěchu a proto bych se rád zeptal, jak tedy můžeme pokročit na cestě k řádné zprávě, jaké jsou vaše zkušenosti. Děkuji. A to byly tedy všechny otázky. Nyní máme čas a já bych tedy místní koordinátory rád vyzval k odpovědi a to ve stejném pořadí jako eh, prvním kole a na závěr tedy může hovořit paní Sustanoglu nebo pan Hart. To znamená nejprve pan Volker. Eh, byla na mě směřována celá řada otázek. Za prvé Krym. Já si myslím, že je velmi důležité začít tím, že zdůrazňujeme, že valná hromada OSN přijala usnesení, které očekává, že tedy eh, eh, bude obnovena teritoriální integrita Krymu jako v období před krizí. Podle tohoto usnesení je tedy Krym svébytným teritoriem, to znamená, že Eh, to má specifické důvody, proč to eh, ne, proč tu nemůže mít tedy hlavní slovo ani eh, ruská, ani ukrajinská vláda. My tedy v tuto chvíli máme usnesení, které respektuje teritoriální integritu. Já si myslím, že tedy musíme rozlišovat to, tu oblast v Donbasu, tyto regiony nebo tento region podle minských dohod mají být integrovány zpátky do území eh, Ukrajiny a eh, nejsou náznaky, že by tedy Rusko eh, chtělo něco jiného. Já si myslím, že tady skutečně je možno najít jediné řešení pro oblast Ukrajiny. Nicméně tedy ta oblast Donbasu je specifická. Ukrajinská vláda musí řešit eh, bezpečnostní, humanitární krizi, musí také provádět reformy. Já si myslím, že tady všechny tyto věci musí plnit, nemají jinou možnost. Je to obrovská výzva a právě proto je velmi důležitá pomoc, kterou poskytuje OSN. Z mého hlediska je to tak, že to tedy eh, plní, je není to vůbec jednoduché, ale v podstatě je to tak, že závazek, který přijal pan prezident Porošenko, je naprosto jasný. Je tedy potřeba eh, Ukrajině pomáhat na eh, všech frontách. Eh, a další otázka se týkala vnitřně přesídlených osob IDP. Já si myslím, že tady musíme najít velmi kýženou rovnováhu, to znamená řešit humanitární krizi, která tu je, plnit úkoly na tomto poli, ale kromě toho tedy se starat o tu ranou obnovu, to znamená zajistit práci a obydlí eh, lidem v prostoru, kde lidé eh, chtějí a mohou žít. To znamená, že na tom se eh, podílí EU, OSN a Světová banka a podle mě je to ta pravá reakce, kterou máme nabídnout ta rana obnova eh, se rozvíjí mnohem pomaleji než humanitární krize, ale my tedy nesmíme eh, podlehnout té pasti, která se tu nabízí. To znamená, to znamená, že jediná odpověď, kterou můžeme nabídnout, je trvalý rozvoj. A konečně poslední věc, politická stabilita. Jednoduše v tom zbývajícím čase mohu říci, že koalice s Ukrajinou je velmi křehká, má to tedy důvody vzhledem k té politické krizi, která tu je. Nicméně eh, premiér a prezident se zavázali, že budou spolupracovat a já tedy doufám, že tomu tak skutečně bude. Děkuji. Děkuji vám. And I will, uh, děkuji za otázky a okamžitě se pokusím odpovědět na ty týkající se Moldávie. První se týkala Podněstří. Ano, v skutku v Podněstří UNDP je jedním z mála rozvojových partnerů, jenž má přístup k tomuto území a je velmi eh, vítaná E, orgány. Implementujeme tam dva projekty, které jsou financovány Evropskou unii a sice opatření na prohlubování důvěry a energie a biomasa. Nutno si uvědomit, že v rámci těchto dvou projektů bylo dosaženo mnoho hmatatelných e, výsledků a během čtvrté fáze e, toho prvního projektu tu bude implementováno 14, nebo pardon, 30 iniciativ. Jedna část na pravém břehu Městru e, a druhá na levém. Je to velmi vítáno místními komunitami i de facto e, úřady. Máme přístup do každé obce a komunity, kde jsou potřeby identifikovány místními příjemci a těsně spolupracujeme s Evropskou komisí. Také padla otázka na viditelnost. Chci říci, že viditelnost je proces, nikoli cíl sám o sobě a vyžaduje kontinuální a cílené úsilí. Je to něco velmi důležitého a věřím, že se nám podařilo dosáhnout velmi dobrých výsledků, pokud jde o narůstající povědomí a informovanost těch, kteří profitují z této pomoci o tom, jaká je hodnota pomoci a jak Eh, přibližování se k Evropské unii změní, zlepší jejich životní podmínky a zajistí eh, také eh, růst, prosperitu, bezpečnost. Také jste se ptali na dobrou zprávu a jak zajistit funkční demokracii a účinnou vládu a zprávu. E, je to něco, co nelze e, vnutit zvenčí, je to něco, co e, musí přijít zevnitř, co musí růst. A hlavní podmínkou je posílit kapacitu občanské společnosti a vnitřních institucí. Bez toho nelze zajistit demokracii a růst. Děkuji, pan Scott. Děkuji vám. Já eh, se budu věnovat třem hlavním otázkám eh, na moji zemi. První administrativní hranice eh, mezi Jižní Osetí a zbytkem Gruzie v skutku jste se ptali na program pomoci pro zemědělce, kteří se odstli na nesprávné straně hranice. To je otázka, která se netýká pouze zemědělců, ale eh, je to otázka také svobody pohybu, která se dotýká také zdravotnictví, vzdělávání, školství, návštěv příbuzných eh, eh, na hřbitovi svých blízkých a tak dále. Jižní Oset je podle nedávné zprávy Vysokého komisaře pro lidská zpráva je jednou z nejpřístupnějších částí světa eh, nebo nejnepřístupnějších částí světa a eh, ta bariéra eh, se dále šíří. Musíme tedy neustále nabádat obě strany, aby respektovali mezinárodní dohody, aby tyto bariéry byly odstraňovány. S ohledem na poskytování pomoci, eh, tak eh, bych se dotkl druhé otázky, jaké úspěchy jsme zaznamenali, zejména pokud je o opatření budování důvěry. Zmínil bych se o jednom stavebním projektu, který je podporován systematicky Evropskou unii eh, již eh, po dobu pěti let a se hrál důležitou roli při prohobování důvěry mezi jednotlivými rozdělenými eh, komunitami v Abcházii, zejména západní Abcházii, ale také napříč Gruzii a Abcházii. A tento projekt skutečně posiluje i místní nevládní organizace ve svých eh, eh, komunitách, ale i nad rámec eh, nich i v Jižní Osety. Je nutno zdůraznit, že programy EU a UNDP jsou jedními z mála, které podporují i nevládní organizace v Jižní Osety, které jsou tam pod silným tlakem nevládní organizaci nevládní organizace, respektive Evropská unie v Jižní Osetí eh, nemá eh, značnou vizibilitu. Nicméně my si dobře uvědomujeme, že je to nutnost změnit. Pokud jde o dobrou zprávu, to je třetí otázka týkající se Gruzie. Věřím, že role Evropské unie při podpoře eh, dobré zprávy se projevila zejména během povodní, které eh, zachvátily zemi a jde také o ekonomický rozvoj. Je to politika, která by umožňovala dlouhodobý přístup k udržitelnému rozvoji, to je zapotřebí a závěrem věřím, že řešení této problematiky dobré zprávy by mělo být integrální součástí evropské politiky sousedství. Děkuji. Um, Děkuji mnohokrát. A teď, eh, pokud jde o práci v oblastech, kde jsou ty takzvané zamražené konflikty. Eh, UNDP nemá možnost pracovat v náhorním Karabachu. Podporujeme ovšem při, eh, takovou činnost, kde to jde, ale sami přímo v Náhorním Karabachu nic dělat nemůžeme. Pokud jde o eh, dobrou řádnou zprávu, to je zcela zásadní otázka pro Arménii zcela určitě a na to se soustředíme ve své práci spolu i s Evropskou unii. Samozřejmě, že je třeba bojovat proti korupci a usilovat o větší zapojení občanů. Já už jsem se o tom trochu zmínil v souvislosti s tím, co děláme eh, v práci s a pro ženy na té dolní úrovni. Jsou tady demografické výzvy. Asi eh, procento eh, obyvatelstva každoročně vlastně opouští zemi, emigruje. Proto je pro nás velice důležité, abychom udrželi v zemi zejména mladé lidi, abychom se snažili bojovat proti té apatii, která tam vládne. Snažíme se tedy, eh, abychom rozvíjeli participatorní demokracie spolu s Evropskou unii. Chceme zahájit také významný program v oblasti lidských práv v přímém partnerství s Evropskou unii během příštího čtvrt roku. Tam se budeme zabývat celou řadu lidskoprávních otázek v Arménii. Děkuji mnohokrát. Pan Bruk, prosím. Děkuji vám, ano opravdu ty evropské hry eh, momentálně jsou předmětem velké pozornosti. Za OSN my samozřejmě nemůžeme říci, že bychom byli toho součástí, jsme čistě vnějšími pozorovateli. Vím, že momentálně se těmto hrám věnuje značná pozornost a já bych chtěl, rád, já bych chtěl zmínit pozitivní otázky, že tam jsou významní sportovci z Arménie například. Čili to je chválihodné, že takováto spolupráce tady existuje. Dále otázky, které jsou spojeny s lidskými právy. Uh, a s občanskou společností a médii. Pokud je o nás, OSN, pak my velice aktivně spolupracujeme i s, výbor, s UPR, e, pro, e, s komisí na UPR, tedy na periodické revizi spolu s Komisí pro lidská práva a snažíme se zjišťovat, jak se plní doporučení. Také sídou nedávno, před několika týdny, respektive vla, eh, vla, eh, já a moji eh, odjeli do Ženevy. Já a přátelé, kolegové, kteří se zabýváme právě žen a lidskými právy, jsme se zúčastnili setkání. Velmi se zabýváme otázkami násilí páchaného na ženách Eh, a snažíme se eh, zabývat se otázkami spojenými s ženami, dětmi, rodinami. Pokud jde o ty takzvané zmražené konflikty, jak bylo řečeno, tady nemáme žádný mandát, ale máme projekty, které probíhají v Gruzii, Azerbajdžánu, Arménii, čili nepřímo vlastně to přináší prospěch těmto zemím. A dalo by se samozřejmě dělat ještě více. Pak eh, tady někdo zmiňoval Izrael. Já eh, se nezabývám otázkami geopolitiky, ale vím, že nejenom eh, Izrael, ale i židovská komunita v Azerbajdžánu Ehm, je teď v dobrém postavení, protože vláda propaguje skutečně spolupráci, toleranci vůči židovské menšině i ostatním náboženským menšinám, aby se cítili doma v Azerbajdžánu. A Azerbajdžán tež aktivně pořádá mezinárodní setkání na téma eh, tolerance vůči rozdílným kulturám. Tady bych skončil, ale chci zdůraznit, že spolupracujeme úzce i s delegací Evropské unie v Azerbajdžánu a spolu s nimi diskutujeme možnosti řešení problémů, které máme před sebou. Děkuji a trochu jsem přetáhla ty tři minuty. Děkuji mnohokrát. Nevím, za nyní vedoucí týmu by chtěla říct něco slovo, tak prosím paní Sutanogo, pokud si přejete, chcete slovo, paní, chcete si vzít slovo, paní eh, vedoucí delegace? Děkuji, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji vám také, vážení poslanci. Bylo to, byly to otázky vysoce stimulující a velice nás těší váš zájem, který se projevil o naši činnost, o naši společ, spolupráci. Toho si velmi ceníme. Já se pokusím se zabývat několika obecnějšími otázkami. Naši zástupci, kteří působí v jednotlivých zemích, jak doufám, vám poskytli určitý obrázek o tom, jakou práci tam vedeme a jaké problémy řešíme. Ale prosím vás, kdykoliv se s námi můžete spojit přes naši styčnou kancelář v Bruselu. UNDP je nahoře na eh, indexu eh, transparentnosti, takže všechny informace jsou plně k dispozici. Teď k situaci v Bělorusku, protože kolega, se této, který má na starosti tuto zemi, tady není. Myslím si, že asi většina kolegů se mnou bude souhlasit, že se tato země postupně otevírá že teď vidíme na straně vlády daleko větší zájem o angažovanost v tom, čemu říkáme proces demokratizace, řádné zprávy a řešení lidských práv. A je tady takové porozumění, že možná lidská práva by neměla být v oblasti čistě zahraničních věcí, ale že je to trochu něco jiného. Čili zapojujeme se do tohoto dialogu, ale Nejenom, že to začalo, dále na tom pracujeme. A musíme si uvědomit, že to je proces. Určitě se nic nestane, co by to úplně vyřešilo ode dneška do e, října, ale určitě, určitě takový vítr změny tady vane. A možná zástupce e, za Armenii a, nebo ta Azerbajdžán se zmiňovali o, tom, o tomto nástroje OSN, který se, se nazývá um, soustavné přeskumy, soustavné revize. Máme tady Mezinárodní úmluvu o právech lidí s postiženími například. A teď máme pocit, že bychom mohli už eh, začít pracovat na jistém akčním plánu v oblasti lidských práv. Rovněž již dlouhá léta podporujeme občanou s občanskou společnost, a to přímo i nepřímo, prostřednictvím mnoha projektů, které provádíme na místní úrovni. Jsou to i projekty, eh, které obsahují opravdu prvek budování kapacit v občanské společnosti. Spolupracujeme také s asociací novinářů, aby i oni měli možnost výměn. Je to všechno na začátku, je to proces, ale e, jsme naplněni nadějí, že věci jdou správným směrem. Teď pokud jde o financování, o finanční prostředky poskytované regionu, Jedná se o region západního Balkánu, včetně Albánie. Kavkaz a těch pět států Střední Asie plus Turecko. A máme také určité aktivity v obou komunitách mm, v, eh, eh, v, na Kypru ve partnerství s USA i EU. Jsou to země, eh, kde středních příjmů a není příliš mnoho finančních prostředků, které by byly vyčlenovány. Proto musíme úzce spolupracovat s ostatními. A náhodou v regionu EU je jedním z našich největších partnerů a navíc máme některé bilaterální partnery, není za stolik z důvodů, které jsem zmínila. A pak jsou tady finanční prostředky pro zvláštní účely, co jsou například eh, pro životní prostředí. Ale stále více závisíme na vládách, protože jednou z hlavních zásad eh, agendy pro rozvoj jsou domácí zdroje, které mají být stále eh, více zastoupeny i pro rozvoj. Proto stále užeji spolupracujeme s vládami tak, aby byly rozpočty vyčlenované na námi prosazované priority. Dále. Finanční obálka loni dělala asi 370, pokud se nemýlím, milionů dolarů. V tomto roku předpokládáme, že to bude asi 400 milionů dolarů, ale velká část, většina těchto prostředků Eh, pochází z těch partnerských programů, které jsem uváděla. Pokud je o distribuci mezi východními sousedy a ostatními, eh, právě jsme o tom hovořili tady s mým kolegou Harvstem. Eh, je to asi polovina, je to třetina, ale to je náhoda. To není, není tady vedena žádná jasná dělicí čára. Pokud je o řádnou zprávu. Už jsem o tom trochu hovořila například do Běloruska a zmiňovali se o tom i kolegové. Ehm, I my jako Evropská unie máme víceleté programy. E, týká se to v našem případě všech zemí, kromě Ukrajiny a Moldávie. Všechny státy v, v regionu e, Ehm, ehm, v tomto regionu mají programy od roku 2016 do roku 2020 a tam prosazujeme naše ehm, priority, pokud je o působení naší organizace v těchto zemích. Takže prakticky všude je to udržitelný rozvoj zaměřením na pracovní příležitosti a sociální začlenění, energetika, životní prostředí a zcela jistě řádná zpráva. Čili tyto programy a procesy jsou pro nás také příležitostí, jak to všechno prosazovat. Pak je tady důležitá věc, protože program po roce 2015, agenda po roce 2015 je v popředí našeho zájmu. My jsme si udělali šetření eh, v tomto regionu a zjistili jsme, a, a, a byly tady do, velice dobré konzultace s, i s akademickou obcí, s vlády, eh, také konzultace eh, po internetu. Ptali jsme se lidí, co by si v budoucnosti přáli. A bez ohledu na to, v které zemi to bylo, tak lidé zmiňovali hlavně tři věci byť v různém pořadí. Ale vždycky ty první tři byly první. Prác, pracovní příležitosti, kvalitní eh, služby ve zdravotnictví a vzdělávání a poctivá a zodpovědná vláda. To všechno spadá do našich priorit, včetně té nové politiky. A naše reakce na to je, že se budeme nadále pomáhat, eh, snažit pomáhat lidem toho dosáhnout. Pokud je o partnerství s Evropskou unii, jak už jsem zmínila, Evropská unie je jedním z našich nejdůležitějších a dlouhodobých partnerů, nejenom v tomto regionu samozřejmě, ale globálně. A v posledních letech jsme se hlavně zaměřili na to, aby se toto partnerství povýšilo na úroveň strategického partnerství. Nejenom partnerství na úrovni projektů, ale i ve smyslu všeho, co je třeba v tomto kontextu dělat. Strategická angažovanost znamená na úrovni místní, na úrovni státní. Máme tam, že tedy naši představitelé v zemích se setkávají s, de, s delegacemi Evropské unie a spolu probírají programy pro země nebo různé nástroje, které má Evropská unie pro programy a zprávy. A děláme to i v Bruselu, čili ta angažovanost je na mnoha úrovních. Jsme si vědomi toho, že veškerá partnerství s Evropskou unii musí přinášet přidanou hodnotu. Jsme si vědomi zájmu členských států Evropské unie o um, užší spolupráci s evropskými institucemi. A my také ale uh, říkáme, že samozřejmě Eh, někdy ta partnerství eh, přinášejí různé výsledky nebo sledují různé cíle a že my sledujeme různé cíle, protože my jsme vlastně globální organizací a naší zásadou je i neutralita. A přičemž my prosazujeme jako OSN univerzální hodnoty v oblasti míru, stability a lidských práv. Myslím si, že tato přidaná hodnota ze strany OSN je zcela jasná. Teď viditelnost zase otevřeně řečeno, možná se nám tak úplně nedařilo eh, podporovat eh, vizibilitu EU, kterou EU požaduje, ač se jsme snažili. Teď už daleko lépe chápeme, o co jde. A také jsme eh, teď prostřednictvím naší mm, činnosti z poslední doby se nám daří daleko více zviditelňovat Evropskou unii. A souhlasím s tím, že to nejsou jenom prapory, ale je to o lidech, je to o tom, aby lidé chápali, jak Evropská unie přispívá k pozitivním změnám, které lidé pocitují ve vlastních životech. Tudíž tato viditelnost musí být jádrem všeho, co děláme. A beneficienti lidé musí chápat, že toto jim přináší partnerství s Evropskou unii a, toto, a evropská perspektiva. Dále si myslím, že možná by bylo dále eh, připojit k viditelnosti i větší flexibilitu, protože jsou tady jisté úrovně. Je politická úroveň, centrální úroveň, kde se e, činí rozhodnutí na té vysoké úrovni. Ale o tom většinou lidé v běžném životě nic nevědí a nechápou to. A právě na tu jejich úroveň to musíme donést co nejrychleji. A pokud je o kapacity, které už na místě máme v oblasti politiky, programů, implementace, těchto programů, pak si myslím, že i nadále můžeme se společně snažit o co nejlepší výsledky pro lidi. Děkuji mnohokrát za to, že jste mi dovolili takovéto dlouhé schrnutí. Děkuji vám. Pani Sultanoglu, jsme velice spokojeni s kvalitou podaných informací a s vámi osobně a e, s vaší zkušenosti a odborností a přejete-li si nás opět navštívit, tak e, naše dveře jsou pro vás vždy otevřeny. Nyní si uděláme krátkou přestávku až do půl jedenácté a pak následuje další bod. Yes.

Vamos a comenzar con el siguiente punto. Takže zahájíme další, zahájíme další bod našeho pořadu. Mám velkou radost, že zde mohu přivítat pana Filipa Dust Blaziho, zástupce generálního tajemníka OSN, je zvláštním poradcem pro inovativní financování rozvoje a je také předsedou Unit Aid, to je organizace která eh, usiluje o lepší financování v boji proti HIV AIDS a malárii eh, v rozvojových zemích. My si velmi vážíme spolupráci s OSN. Považujeme OSN za velmi dobrého partnera a spolupráci eh, s ní považujeme za velmi užitečnou eh, v boji proti výzvám. Eh, minulý týden jsme zde měli generálního tajemníka a také předsedu generálního shromáž, valného shromáždění a oba zdůraznili, že si přejí ještě eh, lepší spolupráci eh, v boji proti eh, těm největším výzvám, zejména když jsou ty problematiky propojeny a mohou být řešeny společně. Rok 2015 bude nebo je důležitým pro udržitelný rozvoj a vy patříte k těm nejvýznamnějším zastáncům tohoto propojení je důležité, aby si všechny země uvědomili, že udržitelný rozvoj a migrace souvisí, že lidská práva, terorismus, extremismus představují eh, důležité nebo velké hrozby a že Udržitelný rozvoj je důležitý při boji proti všem těmto hrozbám. Rok 2015 je tedy důležitý, potřebujeme zlepšit financování, protože se cítíme odpovědní za všechny tyto problémy. A vy jste nyní mezi námi, abyste s námi eh, probral eh, hlavní priority EU a OSN a nyní během eh, nadcházejících deseti minut budete mít možnost nám něco o tom říci. Dámy a pánové, vážení eh, členové Evropského parlamentu, vážený pane předsedo, Mám velkou radost, eh, že zde mohu být a vzpomínám si, že eh, jsem byl také poslancem ještě v 90. letech a mám, chovám velkou úctu k tomuto parlamentu. Dáte-li mi 10 minut, je to krátká doba, ale vystačím si s tím. Eh, já eh, budu stručný a velice doufám, že téma, o němž eh, budeme dnes hovořit, je také prvním nejdůležitějším tématem světa. Prezident Lula během svého funkčního období jako prezident v Brazílii řekl, že největší jaderné riziko nebo největší jaderná hrozba není v Severní Koreji, ale tam, kde panuje hlad a bída. To vždy opakoval. A to zaznamenáváme eh, dnes ve Středomoří, samozřejmě i jinde, ale zejména ve Středomoří. Tisíce lidí, kteří ani neumí mnohdy plavat a e, e, nastupují na lodě, aby e, tak připluli do Itálie nebo do Řecka a riskují přitom své životy. Jsem tím šokován, to musím přiznat když slyším evropské politiky hovořit o tom, že chtějí bojovat proti přistěhovalectví a říkají, když budeme my u moci, anebo dokud jsme u moci, tak vymítíme imigraci. Jak lze zabránit 100 tisícům nebo milionům lidí, aby prchali možná pouze tím, když jim dáme k dispozici všechny ty statky, které eh, potřebují, na, kterým, na které mají právo, to znamená potraviny, vodu, eh, právo na eh, vakcinaci, na léky, na vzdělávání ve světě je pět veřejných statků, které musíme dát lidstvu k dispozici. pokud těch pět veřejných statků neexistuje, respektive není k ním přístup, tak se nedostaneme dále. Pět miliard lidí vydělává denně méně než eh, jeden eh, dolar. Eh, to jsou lidé, ve velké nouzi. Souvisí to i z místy, kde žijí. A to vede k explozivní situaci, zejména ve smyslu eh, přistěhovalectví a extremismu, protože extremismus se živí tímto zoufalstvím. A současně nutno eh, si uvědomit, že dárcovské země, země eh, OECD, především jsou eh, země, které zápolí s finanční a ekonomickou krizí velkého rozsahu. A extremismus narůstá. Mnoho lidí je eh, nespokojených a když je žádáte, aby poskytli ještě více eh, eh, ku prospěchu lidí, kteří žijí 4 000 kilometrů dále, tak odmítnou, řeknou, že my trpíme te, te, tež. A tudíž v důsledku toho rozpočet na humanitární a rozvojovou pomoc klesá. Možná s výjimkou severských zemí, což velmi kvitují. Takže vzniká vlastně efekt, že potřeby narůstají, ale eh, financování klesá. Eh, je nutno tedy zvyšovat financování eh, boje proti chudobě a klimatickým změnám. Ale na druhou stranu naše zdroje klesají a na to musíme zareagovat. Naša reakce je inovativní financování rozvoje. V této oblasti je pět ekonomických oblastí, které profitují z globalizace je to masový cestovní eh, ruch, letecká doprava, finanční transakce, s matematickými algoritmy, které jsou progresivní. Eh, každou vteřinu probíhají na internetu miliony transakcí. Připomínám vám, že obrovské burzovní úspěchy Eh, probíhají právě eh, v této eh, době. Navíc je to mobilní telefonování a také těžební průmysl, zejména ropa a zemní plyn. V roce 2006, abych uvedl několik příkladů, pan Žirák, pan Lula a pan Ban Ki-moon eh, společně zahájili projekt nebo iniciativu spočívající v tom, že eh, eh, chtěli použít jeden dolar z každé letenky. Eh, tenkrát o tom se rozpoutala obrovská debata, zejména ve Francii. Ehm, ehm, říkalo se, že Francie chce opět změnit chod dějin. Ale 13 zemí se do toho zapojilo a sice ehm, s tím, že vlastně využilo jeden dolar z každé letenky. To byla jakási povinná, povinný příspěvek příspěvek na solidaritu. Podařilo se nám za sedm let eh, shromáždit 2,6 eh, miliard dolarů a eh, s tím jsme se rozhodli bojovat proti HIV, tuberkulóze a malárii v rozvojových zemích. Jedno ze šesti dětí se musí léčit těchto nemocí a to eh, zejména z finančních prostředků, které eh, proudí eh, z těchto fondů. Díky tomu tento projekt Unit Aid vzešel z myšlenky solidarity a takto lze léčit 2,5 eh, milionu dětí mezi časem, které trpí tuberkulózou. A je to samozřejmě pouze eh, drobný krůček, mikroskopický krůček, ale přesto dokáže změnit eh, věci. Samozřejmě my nepůsobíme všude v terénu, nemáme modré přilby, nemáme terénní auta, ale přesto umíme financovat určité projekty. Druhý příklad probíhá v Addis Abebě, jmenuje se Unit Life. My jsme přesvědčili šest afrických států, aby věnovali několik centů na eh, barel eh, ropy anebo eh, jiné, jiné, jiných minerálí. Jsou to zejména země bohaté na nerostné suroviny a snažíme se je přimět k tomu, aby přispěli k boji proti chudobě a podvýživě, což má obrovský dopad na děti na světě a částečně to vysvětluje problematiku, s níž se potýká Afrika nebo Indie. Takže nyní existuje vůle eh, u šéfů států a vlád, aby mm, jednali a nyní jde o to, aby i parlament a veřejné mínění se připojili na jejich stranu a mm, jsem velice rád, že jsem eh, zde a mohu tyto myšlenky předložit. Chci vám za to poděkovat. Samozřejmě máme i další inovativní finanční eh, nástroje, které chceme zrealizovat, například mikroskopická daň z finančních transakcí, je to 0,01%, není to mnoho, ale eh, pomůže změnit svět. Děkuji vám a nyní má slovo paní Ajot Marie. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Eh, chtěla bych eh, vyjádřit potěšení, že tady eh, Filipa Dus Blaziho zase znám, jinak dlouho se o tyto věci zasahuje, zasazuje a čeho už dokázal. Pokud člověk něco chce, může toho věru dokázat. Můžeme se hodně poučit z tohoto projektu. A ve světě, kde se často ozývají krásná prohlášení, po nichž nevždycky následuje realizace, zejména finanční, si myslím, že máme před sebou krásný příklad toho, jak bychom měli všichni pracovat. Měla bych jenom několik dotáze, otázek, abychom rozběhli tuto diskusi. Je evidentní, že HIV AIDS je obrovským problémem v Africe. A ptám se ale, zda Unit Aid se zabývá jinými kontinenty, nebo se chcete zaměřit přímo na Afriku, anebo e, jste otevřeni i vůči jiným e, částem světa. Zejména pokud je o ten současný problém s imigrací, připadá mi, že imigrace je úzce vázána na nestabilitu v celé řadě zemí že v podstatě lidé utíkají o to, kde jim hrozí smrt. Jak bylo před chvilkou tady i řečeno, že e, člověk se rozhoduje, zda tedy zemře nebo radši podstoupí riziko, že zkusí utéci jinam, kde třeba se e, e, do, domůže alespoň minima na život a bude schopen podporovat svoji rodinu. Čili jsou tady otázky nestability, rizik, pod, ale ta neexistují pouze v Africe, ale také na Blízkém východě a také jinde, dále odtud. Čili tento fenomén migrace bude zajisté i nadále ústředním problémem. A už teď je to uh, hodně, abych tak řekla, nákladné, drahé, když přijíždějí imigranti. A proto je třeba řešit případy, problémy u tam, kde vznikají, u zdroje, pomáhat diplomaticky, pomáhat v sociální, ekonomické oblasti, pomáhat obyvatelstvu v domovských zemích. Zajímalo by mě tedy, jak Unitaid se chce začlenit nebo začlenuje se do širšího kontextu, aby to eh, odpovídalo zájmům, ale nejenom Evropy. Protože kterákoliv země, která se jeví jako bezpečnější nebo bohatší než soused, určitě se stane přitažlivou pro, pro imigranty. Teď pan Plankovič. Eh, děkuji vám, Děkuji vám, pane předsedo, a nejprve mi dovolte, abych eh, připomněl období, kdy já jsem byl ve Francii a vy jste byl ministrem zahraničí. Já se velice dobře pamatuji, co dělal tehdy prezident Širak, protože on věnoval hodně pozornosti eh, rozbudování myšlenky eh, solidarity s nejchudšími a nejméně privilegovanými. Jsem velice rád, že jsem si mohl vyslechnout vaši analýzu a je skvělé, že z této iniciativy jeden euro nebo jeden dolar se podařilo naschromáždit tolik peněz. Také mě velmi zajímá ta myšlenka partnerství, Eh, partnerského vztahu, který máte s významnými mezinárodními institu- finančními institucemi, evropskými i mezinárodními. Čili zajímalo by mě, jak může přispět Evropská unie, aby tato iniciativa byla viditelnější a konkrétnější na globální úrovni. Děkuji, pan Bajan. Děkuji vám. Pejon, pardon. Děkuji vám, pane generální eh, sekretáři. To je velice zajímavý text, který tady máme a velký závazek. Eh, často se hovoří o mezinárodní eh, daně s eh, finančních transakcí. Mnozí se tomu vysmívali, včetně mnohých tady v tomto parlamentu a ta vaše daň solidarity je velice zajímavá a je to hrozně těžké e, přijmout takovouto, takovýto závazek vůči, za takovou daň. Vždycky probíhají nějaká spoždění. Podívejme se, co dnes probíhá v oblasti klimatu, změn klimatu a ty diskuse, které se to, kolem toho vedou, ale přesně to je také Eh, příčinou mnoha problémů v Africe. Čili výkonný aparát obvykle projevuje politickou krátkozrakost a reaguje pozdě a je to drahé pro nás, pro všechny, pro všechny země. Mám na vás tři otázky. Vy nám poskytujete takové hledisko, které určitě dokážeme všichni podpořit. Já bych se ale rád zeptal, vy jste odvedl obrovskou práci v boji proti HIV, malárii. jak je to se vzděláváním, s osvětou? Ve Francii se snažíme jistě přispívat k rozvoji zdravotnictví, vzdělávání, ale tady je velký velká poptávka z Afriky po tomto vzdělávání. Pak je další věc, která se rozpracovává na evropské úrovni. Jde o to, jak ty příjmy daňové se budou potom dále vyčlenovat nebo na něco konkrétního vyčl- využívat. Eh, aby tady nedocházelo také k porušování, dejme to, hospodářské soutěže. Některé, někteří vedoucí představitelé vlád a států, dejme tomu, týká se to Francie a Španělska, tlačí na to, aby se příjmy z této daně věnovaly na konkrétní prioritní oblasti. Tam se o jakých proporcích se tady bavíme pokud je to nějaká jenom okrajová malá částka, tak asi nepomůže ty problémy vyřešit, ale jak bychom nám tedy mohli pomoci? Děkuji, pan Takisaki Giorgio. Εγώ Ano, nejprve mi dovolte, abych vám poděkoval za veškerou snahu, kterou tady vyvíjíte při řešení problémů. Řekl jste, že některé faktory přispívají k tomu, že e, to jsou tady problémy se zásobováním pitnou vodou, potravinami a tak dále. To je pravda, ale možná, že tu jedna věc chybí. Ehm, a e, je to kořen všech těch problémů, kterým je válka. Válka, kterou e, vytvářejí někteří lidé. E, mě překvapilo, že vy sám jste válku jako kořen problémů nezmínil. A kromě toho druhá věc. Máte za to, že válka v oblastech, odkud pocházejí proudy eh, imigrantů, uprchlíků, je věc, kterou bychom měli řešit Eh, voda, bezpečnost, potraviny, vzdělávání, to všechno má velký význam, ale nad tím vším stojí bezpečnost. Já eh, možná mm, žiji v, nebo lidé možná žijí v chudých zemích, eh, žijí skromně, ale pokud se cítí bezpečně, tak mohou přesto žít dobře. To znamená, že si myslím, že právě válka otázka bezpečnosti jsou velmi důležité. Děkuji, pan Petilis. Děkuji, pane předsedo. Není pochyb o tom, že v 21. století, to znamená v době, kdy žijeme, nastávají situace, které nevypovídají nebo nenastavují západní společnosti zrcadlo v pozitivním slova smyslu. Jedním z těchto situací je krize kolem uprchlíků. Proč ti lidé odcházejí? Protože jsou nešťastní. A když vidí, že ve sousedních zemích je situace lepší, tak uh, zkrátka jdou. Uh, a podobná filozofie se týkala i pirátů v minulých stoletích. Když zkrátka viděli bohaté lodě, tak na ně zautočili. Já si myslím, že dnes bychom měli přemýšlet jinak. Měli bychom zkrátka problémy e, řešit u jejich původu. Měli bychom na pomoci těmto zemím vytvořit demokratické vlády. Neměli bychom připustit to, že lidé budou těmito vládami zneužíváni hospodářské zdroje těchto zemí by měly být použity co možná nejvíce. A pokud poskytujeme ekonomickou pomoc, tak bychom měli zajistit to, aby te, tyto prostředky neskončily v rukou skorumpovaných činitelů, ale by se dostaly k samotným lidem, k obyvatelstvu. Proto bych se rád zeptal, jakou snahu nebo, nebo jaké aktivity tady vyvíjí EU ve spolupráci s OSN. Pan Mianmon, prosím. Děkuji Děkuji vám za to, že jste mezi nás přišel. Zajímala by mě ta záležitost zdaní z finančních transakcí. My už jsme to na úrovni Evropské unie je řešili, ale já se ptám, které e, další mezinárodní organizace tyto nástroje nebo tento nástroj e, podporují právě nyní v oblasti konsolidace rozpočtu, by bylo možné vytvářet i další projekty, přemýšlet o dalších podnětech. To znamená, že se na to ptám a ptám se e, také, jakou perspektivu má agenda, e, která bude e, schválena letos na podzim v New Yorku. To je celý ten, jak tedy hodnotíte celý ten proces, který vede k jejímu schvalování. Děkuji. Děkuji vám za to, že jste mezi nás přišel a já bych rád zdůraznil, že si vaší práce velmi ceníme, považujeme ji za důležitou. Je potřeba ji zasadit do širokého kontextu. My jako Italové považujeme vaši práci za stěžení. Druhá věc. Určitě víte, že tyto problémy můžeme řešit pouze tehdy, pokud eh, je budeme řešit, pokud budeme řešit příčiny těchto problémů, jinak to bude nekonečné. Někdy mám z toho pocit, že pravá ruka Spojených národů neví, co dělá levá ruka ve Spojených národech. OSN. Já vím, že je potřeba řešit humanitární krizi, ale zabývat se musíme i politickou stránkou věci. Je to jako pes, který honí svůj vlastní ocas. Myslím si, že bychom měli prokázat rozhodnost, údernost. A není ještě jedna věc. Rozvojová pomoc. Afrika, vy stejně jako já dobře víte, jak to vypadá, že je tu mnoho sporů, které se týkají výsostných území jednotlivých zemí. A myslím si, že v tom všem hraje velmi důležitou roli jedna konkrétní země, Čína. Ta je v Africe intenzivně zastoupena, intenzivně přístupná, to znamená, eh, přítomná, to znamená, že bych se rád zeptal, jak to ovlivňuje rozvojovou práci. Zajímalo by mě tedy to propojení, rozvoj, pomoc, a tak dále. Je potřeba peníze investovat tam, kde je to potřeba a zajistit to, aby to mělo kýžené dopady, což se nevždy daří. Možná, že na některými věcmi bylo dobré se ještě jednou zamyslet, tak aby OSN skutečně plnili tu funkci, kterou by v Africe plnit měli. Děkuji, to je to, eh, na co jsem se chtěla zeptat. Děkuji, pan Šven. Merci, monsieur le président. Euh, monsieur le secrétaire général. Děkuji, děkuji pane generální tajemníku. Děkuji vám za vaše expoze. Jasně z něho vyplývá, že stojíme před dvěma úkoly. Jednak je to úkol morální, morální výzva, takové morální přikázání, protože není možné, aby jedna část světa byla stále bohatší a jiné části světa stále chudší. To znamená, že to je především morální výzva. A na druhé straně jde o naše vlastní zájmy, protože čelíme tlakům eh, migračních toků, tokům uprchlíků a máme také politické důvody. Máme nástroje, které můžeme použít, z části jsou velmi inovativní a dokážeme díky nim reagovat na obojí výzvu. Dovolte mi, abych na tomto místě eh, položil jednu jednoduchou, možná až naivní otázku. Určitě znáte, jaké jsou, nebo víte, jaké jsou kompetence eh, Evropského parlamentu, pane tajemníku. To znamená, že víte, v jakém postavení jsme, jaké pravomoci jako Evropský parlament máme. Víte tedy také, že z části jsme e, v izolované pozici, že ale zároveň nemůžeme jednat úplně sami. Pokud byste tedy měl formulovat to, co Evropský parlament může cíleně dělat, jak byste to popsal? Co Evropský parlament může konkrétně udělat proto, abychom eh, tedy eh, dostali a abychom tedy skutečně využili možnosti nového financování? Děkuji. Děkuji. Poslední otázku bych rád položil já. A uvedu to na příkladu kdybychom měli přehradu, jak eh, vysoko sahá už voda, respektive kolik finančních prostředků už je zhromážděno k financování těch cílů a kolik bychom potřebovali, abychom skutečně něco změnili. Děkuji vám. Eh, musím vám poděkovat srdečně eh, za všechny otázky, protože mezi nimi není eh, eh, jediná otázka, která by se nedotkla něčeho podstatného. Především musíme zvážit, eh, že existují tři, tři globalizace, které jsou nebezpečné. Globalizace hospodářství, která probíhá už drahnou dobu a na straně druhé pak máme globalizaci komunikací, která se zcela proměnila díky internetu A chybí ještě globalizace solidarity. Ta první globalizace, globalizace hospodářství, byla poháněna podnikateli, kteří myslí globálně. Podnikat podnikatele nenapadne prodávat nebo nabízet něco pouze ve Francii nebo v Německu. Chce prodávat na celém světě. Globalizace komunikace byla také poháněna a určována výrazně podnikateli. A ta třetí eh, globalizace už eh, není eh, závislá na podnikatelích a obchodnicích, ale na politicích. A politika bohužel jedná ještě příliš lokálně. Politici příliš hledí na volby, které se budou budou konat za 2-3-4 roky. A proto ta velká témata, o nichž dnes hovoříme, eh, se vymykají eh, z jejich zorného pole. Politika ale dnes musí přemýšlet dlouhodobě, na 15, 20, 25 let. Ehm, a tomu říkám globalizace solidarity musíme umět nyní nastínit, jakým směrem se má vývoj ubírat. Eh, stále více eh, miliardářů na světě přibývá, ale současně se propast mezi chudými a bohatými prohlubuje a tak to už dál nejde. Paní Aju Marie položila jednu velmi důležitou otázku. Pokud je o Afriku a Unit 8, odpověď zní ne. Unit 8 eh, působí ve všech eh, eh, chudých zemích, které jsou postiženy touto, těmito nemocemi, tedy HIV, AIDS, malárií a tuberkulózou. 97% dětí postižených AIDS se nacházejí v Africe. 90% těhotných žen e, nakažených je v Africe. Téměř 80% případů malárie se vyskytuje v Africe. A proto jsme převážně a především činí e, v Africe a proto jsme se zaměřili na tyto tři e, typy chorob. Paní Ayo Marie položila ještě jednu další důležitou otázku která eh, pak, na kterou pak navázal ještě jeden eh, poslanec. Eh, a sice jde o problematiku války ozbrojených konfliktů. Zcela právem jste tuto otázku nadnesli. Hovoříme o hladu, o nedostatku vody, o nedostatečném školství a vzdělávání ale lidé proto neopouštějí své země, opouštějí je z důvodu válek, aspoň to tak eh, tvrdí. Já ale tvrdím, že extrémní chudoba má vždy své důsledky a jsou to ty též důsledky. Více násilí, více konfliktů a více válek. Je-li někdo velmi eh, chudý, nemají-li eh, lidé dostatek k živobytí, pak dojde ke konfliktu. Existuje tedy jasný vztah mezi extrémní bídou a násilím. Někteří velice odvážně tvrdí, že chceme-li bojovat proti malárii, AIDS a tuberkulóze, musíme vynaložit tolik a tolik miliard. Ale musíme si také uvědomit, že když muž a žena počnou dítě v rozvojové e, zemi, tak e, by měli mít hned osm dětí, aby zajistili, že jedno jediné přežije a Lze to pozorovat eh, v mnoha územích světa. Když podpoříte hospodářský eh, rozvoj, tak hned dojde k méně konfliktům. A pak je zde ještě jedno důležité odvětví, a sice odvětví eh, školství a vzdělávání. Jakmile zbudujete školu, jakmile začnete vzdělávat děti, tak se automaticky změní i veřejná zpráva a také respekt jednoho vůči druhému se posune někam jinam. Samozřejmě kultury se různí, ale takovýmto způsobem lze také budovat respekt mezi lidmi navzájem. A máte pravdu, že jsou to právě války, které vyženou eh, lidi eh, ze svých domovů, ale za válkami stojí chudoba. Pan Plenkovič, partnerství mezi evropskými institucemi a zvláštní role Evropského parlamentu. Mám za to, že Evropa toho koná mnoho a také dosáhla mnohé, zejména v těch nejchudších zemích, ale není to vždy známo. A to je politování hodné. Řekl bych, že není dostatek opatření, které zajistí, aby tato politika byla viditelná. a veřejnosti známá. Je to polino, politování hodné, protože Evropská eh, unie je právě tím kontinentem, eh, který spolu s USA toho dělá nejvíc v boji proti extrémní chudobě. A je škoda, že pak veřejnost o tom dostatečně eh, nemá povědomí existuje mm, těsná vazba a partnerství mezi evropskými institucemi UNIT 8 a OSN a mohu také říci, že jsme něco učinili vůbec poprvé v dějinách lidstva. Dvě miliardy lidí, respektive zajistili jsme, aby dvě miliardy eh, lidí, nebo vidíme, že dvě miliardy lidí jsou zcela vyloučeny eh, z eh, lékařského a medicínského pokroku, nemají přístup k němu prostě proto, že mnoho vynálezů v oblasti medicíny je chráněno patenty a miliardy lidí umírají, protože nemají přístup k těmto lékům. Nyní ale jsme zavedli systém, který má umožnit i tato léčiva zpřístupnit ehm, to znamená výrazně zlevnit. Jmenuje se Medicine Patent Pool, to znamená, že tato medicína tato, toto opatření má zajistit lepší přístup eh, k léčivům a v tomto ohledu je ještě co dohánět je lék hodný tolik jako tento oblek. Když si nemohu zakoupit tento oblek, není to katastrofa, ale když potřebuji lék a nemohu si jej dovolit a e, umřu, e, tak je nutno e, na tom něco změnit. Například hepatitida C. Nejnovější léky jsou nesmírně nákladné zejména náklady na vývoj těch nejmodernějších léků a také cena je vysoká a e, i tam máme co dohánět a to bude pro nás velká výzva pro příští léta. Samozřejmě, že máme burzy, máme um, různé finanční možnosti, ale my politikové toto musíme zajistit. Dále zde padla eh, otázka eh, po eh, daní z finančních transakcí. To je samozřejmě velké téma, je to téma celé jedné generace. Ne každá generace má příležitost říci 0,001% může změnit svět. Vycházíme-li z tohoto čísla 0,01%, pak to bude 400 miliard eur, které můžete dát dohromady. A e, proto pokládám otázku, kolik potřebujeme a co musíme učinit, abychom e, e, všechna tato dramata, všem těchto dramatům zabránili. Před 20 lety ještě bylo řečeno, že to je nemožné. Lidé mi říkali, ty jsi lékař, ty se v hospodářství nevyznáš. Nyní eh, naopak říká, tato daň je proveditelná je dosažitelná, ale samozřejmě se to týká zejména státních rozpočtů. A nyní zaznamenáváme, že eh, tatáž ministerstva financí, která se původně stavila proti, jsou pro, ale chtějí si ty peníze ponechat. Probíhá o tom debata v mnoha zemích. Ve Francii vláda akceptovala, že 30 příjmů eh, z těchto daní vyčlení a to je skutečně historický počin, ale ministr financí pak eh, krátil někde jinde, ale dobře. 30% eh, daně z finančních transakcí ve Francii eh, má tect do vývoje. 11 zemí, mezi nimi Francie, Španělsko, Belgie, další evropské země se usnesly na tom, že zavedou daň z finančních transakcí. A nyní eh, vyvstává otázka, jak eh, vyvíjet tlak eh, na to, aby ministři financí vyčlenili minimálně 30 z daně finančních transakcí na vývoj. Politická krátkozrakost, ehm, nevyhnu se tomuto výrazu, je skutečně velkým problémem naší doby. A jaké jsou další země, jste se ptali. V Tajsku dnes probíhají diskuse o daně z finančních eh, transakcí a paní eh, Rusev eh, z Brazílii o tom hovoří také, nebo se nad tím zamýšlí. Tam ale ta daň má plynout pouze do zdravotnictví a pouze v Brazílii. Není to tedy daň z finančních transakcí určená na vývoj pan Milan Mon. Rok 2017 je mimořádným rokem, říkám to zde zcela eh, zřetelně v parlamentu a to proto, že na valném shromáždění OSN předložíme udržitelné eh, rozvojové cíle to znamená, eh, rozvojové cíle milénia vyprší, doběhnou a začnou platit udržitelné cíle Milenia, Máte naprostou pravdu, tvrdíte-li, že chceme-li dosáhnout těchto udržitelných cílů, tak potřebujeme inovativní finanční nástroje. A poslední bod eh, vzdělávání a školství. Jakou má pozici? Pan Paje se na to ptal a je to skutku velmi důležité téma. Proč je tak obtížné eh, nalézat inovativní financování pro školství, je-li to tak snadné ve zdravotnictví? chcete-li eh, nebo eh, uzdravíte-li 8 z 10 dětí nemocných HIV, tak se to dá dobře kvantifikovat, ale ve školství je velmi obtížné výkony a výsledky kvantifikovat. A pan Epideus dobrá zpráva v rozvojových zemích. Tím se vracíme ke vzdělávání. Podaří se nám děti lépe vzdělat, pak hm, bude existovat i lepší zpráva, veřejná zpráva. Říkáte, že v OSN pravá ruka neví, co dělá levá, ale kdo je vlastně OSN? OSN není generální tajemník OSN. OSN to je vlastně združení všech zemí tohoto světa a pak máme ještě členy bezpečnostní rady, to je exekutiva. A to vede občas k tomu, že skutečně pravá ruka neví, co dělá levá, ale to má zase politické důvody. A také nesmíme pouze ukazovat prstem na exekutivu. Máte eh, pravdu, Čína vyčlenuje bilaterálně mnoho finančních prostředků, Evropská unie zatím nikoli. A my se musíme postarat o to, aby bylo mnohem viditelnější, co kde finančně podporujeme. To zviditelnění je velmi důležité a musí být eh, zlepšeno. Pak ještě poslední otázky. Pane předsedo, a vaše. rozvojová pomoc klesá. My potřebujeme ročně o 50 miliard, eh, miliard um, ročně víc, to není eh, mnoho, ale může mnohé způsobit. 100 miliard ročně, to zaznělo v Kodani. My zatím nedosahujeme ani 10 miliard a nyní eh, je před námi pařížská konference. A tím se dostávám k závěru. Jaké rady vám mohu eh, dát a jaká přání mohu na vás adresovat? co můžete eh, vy, Evropský parlament, čím přispět. Já bych si přál, abyste vy, členové Evropského parlamentu, vyslali apel eh, všem vládám světa a řekli, krátce před eh, klimatickou konferencí v Paříži, krátce před eh, válným shromážděním OSN, kde budou vyhlášeny udržitelné cíle. Jediná cesta zabránit válkám v 21. století je nalézt nové možnosti mikrofinancování pro eh, rozvoj světa. To je jediný způsob, jak eh, dále eh, pohnat ku předu rozvoj světa. Děkuji. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Opravdu potřebujeme další činnost v této oblasti. Velice vám děkuji. Myslím, že je to důležité pro lidstvo jako takové. A teď přejdeme ale k dalšímu bodu a to je prezentace studie vytváření nové evropské bezpečnostní strategie a já ustoupím místo panu kolegovi. Dear colleagues, let us continue. Vážení kolegové, dovolte, abychom pokračovali v našem eh, zasedání dnešní eh, schůze zahraničního výboru. Přecházíme k bodu 9, což je prezentace studie Vytváření nové evropské bezpečnostní strategie. Vliv změn v globálním bezpečnostním prostředí. Je to ve spolupráci s podvýborem pro bezpečnost a obranu. A tento podvýbor zde zastupuje kolega pan Kán. Také velice vítám pana Jana eh, Antonyho, který je z, ze Štokholmského ústavu pro výzkum otázek míru Dostali jste e-mailem dokument, výsledek studie, kterou zadal Evropský parlament. Byla provedena ve spolupráci eh, s Chatham House eh, z Londýna, z Cypry a s, nadanou, s nadací pro strategický výzkum v Paříži. Myslím si, že tato eh, diskuse přichází v pravý čas. Je polovina června a za několik dnů eh, vysoká představitelka Frederika Mogherini bude předkládat radě dokument o změnách v globálním prostředí. Víme, že strategie byla z roku 2003, pak byla revidovaná v roce 2009 a neustále probíhá diskuse na úrovni Rady, jak přistoupit k novému globálnímu kontextu, k výzvám a hrozbám, které eh, jim čelí Evropská unie i svět. A myslím, že tato studie byla velmi pečlivě vypracovaná, je velmi komplexní, bylo konzulováno mnoho akademických zdrojů, které se zabývaly otázkou bezpečnostní strategie v posledních letech. Zdá se mi, že nám to poskytuje rady o metodologii, časovém rámci a také podstatě politické volby a podstatě budoucího evropského dokumentu, na kterém se bude pracovat pracovalo v, v letech 2015 a 2016. Objevuje se takzvaná hybridní vláda, kybernetické eh, kybernetické útoky, nová revizionistická politika Ruska vůči jeho, jejím sousedům. K tomu všemu musíme přihlížet při tvorbě budoucí strategie. Důležité je, že tady také upozorňujete na to, co může dělat Evropský parlament jakožto významná evropská instituce. My jsme samozřejmě zahrnuli diskusy o evropské strategie prakticky do všech diskusí, které jsme tady měli v těchto dvou dnech, ale poprvé budeme ten bod jako takový dnes projednávat. A určitě budeme pak tomu dále přispívat na základě zprávy, kterou předložil náš eh, předseda von Brock. A eh, je to eh, a vidím tedy, že tady teď je nový text, nový, i v dokum, který slyšíme z Rady, pokud je o ucelenou strategii celé Evropské unie. Teď bych poprosil pana Kána, aby mě řekl několik slov za CD a pak um, dám slovo Pan mu děkuji vám mnohokrát. Já jsem velice rád, že jsem byl pozván na tento výbor. Velice nás zajímají vaše názory na eventuální novou, nové bezpečnostní evropské strategie. V roce 2013 prosince Evropský parlament uložil vysoké představitelce, aby předložila zprávu, což učiní za několik dní. Tehdy si nikdo nemohl ještě představit, jak velmi se svět za několik příštích měsíců e, změní. Já nebudu hovořit o krizi, kterou vidíme všude kolem Evropské unie a ve světě jako takovém, ale stojí za to zdůraznit, že to, co probíhá a jak se na to reaguje či nereaguje, by mohlo podlomit a pozměnit světový pořádek tak, jak ho známe. A proto je důležité o tom uvažovat na straně institucí. A my s velkým zájmem očekáváme zprávu vysoké představitelky paní Mogherini. Týká se to celé mezinárodního společenství. Nedávná krize nám ukázala, jak důležitá je eh, bezpečnost a mm, eh, obrana. Eh, členské státy musí být připraveny čelit jakékoliv nové hrozbě, která by se mohla vytvořit. Potřebujeme novou koncepci evropské bezpečnosti, myslím tím vnější i vnitřní dimenzi vsady. My samozřejmě věnujeme velkou pozornost této otázce a i nadále budeme k rozpravě přispívat. Nová bezpečnostní strategie by měla především předložit dlouhodobé hledisko, kde si Evropská unie přeje být ve světě, jak chce zajišťovat bezpečnost jak uvnitř, tak i vně Evropy. Evropská Evropská unie má celou řadu nástrojů, které může používat od řízení krizí rozvojovou pomoc až obchodní a politické dohody s třetími státy. Ovšem bez jasné strategické vize používání těchto nástrojů nemůže být plně operativní a přinášet je nejlepší možné výsledky. Děkuji, že jste tady, pane Antony, a těším se na vaše názory. Nyní tedy má slovo pan Antony, je to Velšan a momentálně pracuje ve Stockholmu a samozřejmě že bude hovořit jménem všech tří institucí, které přispěly k vytvoření této studie. Máte prosím 15 minut. Děkuji, především vám děkuji za tuto příležitost účastnit se přípravy studie, což bylo nesmírně zajímavé a rozhodně to stálo za to. E, pro všechny tři instituce to tak bylo. A také děkuji za příležitost být tady dnes s vámi a předložit výsledky. Já se nebudu snažit schrnout ten dokument, protože má skoro 100 stran. To by si určitě vyžádalo více než 15 minut. Pouze se pokusím eh, poukázat na některé nejdůležitější prvky. Když jsme zahájili eh, na tom pracovat, eh, byla tady otázka, zda je odůvodněné vypracování nové bezpečnostní strategie. Tenkrát nám to nebylo úplně jasné. Když se podíváme na dokument z roku 2003 a dodatek z roku 2008, pořád jsou to důležitá eh, vodítka, ale pak eh, po přemýšlení jsme usoudili, že opravdu je dobré dospět k novému konsensu ohledně patřičné úlohy EU ve světě a že snad nejlépe by to bylo udělat prostřednictvím nové bezpečnostní strategie. Další důvod, eh, to už tady vlastně bylo zmíněno, že globální i evropské bezpečnostní prostředí se eh, významně změnilo rozhodně od roku 2003. A na základě toho, co se teď děje v našem blízkém sousedství, eh, došlo k velkému porušení bezpečnostního systému, takového, jaký ho známe to nemůžeme, tedy nemůžeme respektive vyloučit, že se to stane. Musíme to naopak předvídat. Čili jsou tady nové krize, nové výzvy v oblasti bezpečnosti a to není něco takového obvyklého, protože vlastně vždycky jsou nějaká krize. Ale tyto se dotýkají přímo těch nejzákladnějších zásad, na kterých byl vybudován bezpečnostní pořádek v Evropské unii. Proto je dobrý důvod, abychom se znovu na tuto věc podívali. Krom toho samozřejmě Samotná Evropská unie prodělala významný přerod a to včetně e, změn institucí, změn práva, rozšíření noví členové přistoupili a tím se přetvořila, změnila Evropská unie. Pak je tady také skutečnost, že finanční krize vyvolala diskuse o tom, zda je či není vhodné e, uvažovat eventuálně o snížení naší eh, ambice v porovnání s tím, co jsme měli v předchozích dokumentech o vnější akci a bezpečnostní strategii. Myslím, že všechna tato fakta ospravedlňují novou diskusi. My jsme se velice stručně došli, dotkli, dotýkáme se tady velice stručně toho, co je v druhé části zprávy. Týká se to hrozeb. Je to docela dlouhá část a je tam příliš mnoho věcí, než abychom to tady mohli podrobně probírat. V zásadě jsme poukázali na hrozby různého typu. Některé jsou přímé, smrtelné útoky eh, nebo eh, velké události, které mohou vést k ztrátě na životech nebo na majetku uvnitř Evropské unie pak eh, hrozby vůči životnímu stylu. To mohou být takové plíživé změny, které mohou ohrozit sociální soudržnost, ohrožovat, poškozovat ekonomické zájmy, pak eh, organizovaný zločin a jeho pronikání do společnosti. Myslím tím tedy takováto rizika, takovéto hrozby. Třetí skupina hrozby eh, jsou ty, které hrozí samotným evropským zájmům. Některé jsou přímé. Alarmující počet únosů evropských občanů eh, v křehkých oblastech Eh, hrozby vůči vnějším investicím, které učinil soukromý sektor. Ale pak to také podkopává program, který, eh, prok pokrok, který platila nebo usnadňovala Evropská unie prostřednictvím konfliktů, dejme tomu, které ničí infrastrukturu a zabraňují pokroku v oblastech eh, řádné zprávy a právního státu. Mohou to být ale i jiné faktory. Nedávným jasným příkladem je například eh, choroba, eh, tedy eh, virus Ebola v západní Africe. A vlastně to zničilo více než desetiletí ehm, hospodářského pokroku v několika zemích. A nakonec jsou ohrožovány i evropské cíle. Evropská unie se vždycky zasazovala o systém založený na právu na efektivním multilateralismu, abychom eh, sniž, a kdybych toto eh, se zmírňovalo, kdyby multilateralismus nebyl tak podporován, rovněž by to ohrožovalo evropské zájmy a rozhodně by to ohrozilo prospěch, kterého dosahujeme ve světě. Všechny tyto hrozby existují vlastně vždycky, ale mění se jejich rovnováha. A asi z té zprávy si odneseme toto. Když se podíváme na to, co se nedávno děje, pak ta poslední skupina hrozeb, to jsou přímé hrozby vůči Evropské unii, si pravděpodobně zaslouží větší váhu než předchozím desetiletí. Částečně to vychází z toho, jak jsme posoudili trendy v konfliktních oblastech. Zhruba po desetiletí kladného vývoje klesl počet konfliktů i jejich intenzita. Ale data, která jsme schromaždili a publikovali v Cypru, jsme zjistili, že v posledních třech letech se to zlomilo a že teď jdeme směrem negativnější tendence. Vidíme zvyšující se počet eh, eh, konfliktu a počet smrtelných odvětí také stoupá. Asi ještě brzy hovořit o trendech, ale tři eh, po sobě jdoucí roky asi naznačují, že všechno nejde správným směrem. Za druhé, je tady požadavek na zajištění nebo uklí, eh, ujištění eh, evropským členským státům a partnerům, tedy že tady opravdu je bezpečnostní eh, pořádek a zároveň je tady zvyšující se požadavek na operace občanského i vojenského rázu mimo, zejména v Africe. Zase naše data ukazují, že po tři roky počet těchto operací rostl. Tudíž je tady stoupající požadavek po poptávka po zdrojích, které umístujeme v Evropě i mimo Evropu. Takže když tu celkovou relativní bilanci vyhodnotíme, tak asi je správné, že v tomto okamžiku věnujeme zvýšenou pozornost tomu, čemu bychom mohli říci otázky tvrdé bezpečnosti. Mnoho těch hrozeb, které jsme zjistili, nikoli překvapivě eh, je, jsou systémové. Totiž oni eh, se neomezují na státní hranice a potřebujeme veřejno, veřejná a soukromá partnerství, aby se řešily. A týkající se vnější i eh, vnitřní bezpečnosti. Totiž to jsou systémová nebezpečí, která přesahují možnosti dokonce i těch největších evropských států, aby je řešili. To jsou všechno eh, důležité důvody, proč je oprávněné a dokonce nutné Eh, tyto věci řešit na evropské úrovni. Pak, když se podíváme na poslední část, třetí oddíl zprávy, zase je poměrně dlouhý, pak mi dovolte, abych vás upozornil na jednu věc, totiž to, eh, čemu bychom mohli říci nízkovisící ovoce totiž věc, to, co nám rovnou vysí nad hlavou. A co si myslíme, by se dalo relativně levně udělat, aniž bychom kvůli tomu museli provádět strukturální nebo právní změny v současném prostředí. Znamená to navazovat na to, co už se dělá. Posílená soudržnost evropských akcí v praktickém směru. Zejména musíme schromáždit aktiva, prostředky, které Evropská unie má v těch křehkých eh, oblastech zasazených, eh, zasažených konflikty, podporovat kolektivní plánování, realizovat věci prostřednictvím společných iniciativ a provádět analýzu eh, konfliktu a bezpečnosti Eh, akcí Evropské unie ve všech oblastech, nejenom v těch zemích, které jsou bezprostředně ohroženy nebo zasaženy konflikty. To musíme zdůraznit u Ukrajiny. Tady je třeba analyzovat eh, situaci i těch zemí, které nejsou přímo ve válce. To, a to je, když se podíváme na ten poslední oddíl této zprávy, pak tady hovoříme o tom, co by se mělo dělat, jak zvýšit eh, úroveň ambicí. Myslíme si, že je třeba uvažovat o samotném procesu jak by eh, bylo možné rozpracovávat bezpečnostní strategii a jaké bychom si měli klást cíle. Hlavní cíle a pracovní metody jsou vysvětleny v poslední části. Vysvětlit současnou úlohu eh, Evropské unie veřejnosti, čili je to jaksi diplomacie vůči veřejnosti. Dále je třeba do, provádět doporučení vůči těm, kdo odpovídají za opatření na evropské úrovni, aby ti, kdo pracují v evropských institucích, chápali, jak oni svou prací mohou přispět k tomu, aby se dosáhlo něčeho většího. Dále musíme pomáhat partnerům na celém světě, aby věděli, jak mohou s Evropskou unii k vzájemnému prospěchu spolupracovat. Abychom mohli dosáhnout všech těchto třech cílů potřebujeme široký a otevřený proces o prohledem na hledisko členských států, Evropského parlamentu, evropských institucí a veřejnosti. To je asi nejlepší způsob, jak vybudovat potřebný konsensus. Samozřejmě je to eh, ve velkém eh, kontrastu vůči tomu, jak byl připraven dokument v roce 2003. Inkluzivní proces toho typu, který by mohl podle našeho soudu přinést nejlepší výsledky, by se těžko zvládl za, v, v úzkém časovém rámci. Je to činnost, která jakoby probíhá po zhruba desetiletých cyklech. Čili vypracovat takový dokument, aby byl relevantní ještě za deset let, Eh, znamená, že tomu musíme věnovat čas a energii a ne si klást nějaké umělé termíny do 6 měsíců nebo do 8 měsíců. Pokud se to má dělat jenom jednou za 10 let, tak by se to mělo udělat pořádně. A hlavní přístup jak už jsem říkal, je tady hodně široká škála různých typů hrozeb, které ta přeskum musí vzít v úvahu. A musíme se také na to podívat z dlouhodobého hlediska a zároveň se zaměřovat i na bezprostřední priority dneška. Chápeme, že Evropská unie bude eh, prožívat různé šoky ve světě, kde změny probíhají rychle a těžko jsou předvídatelné. Proto, vzhledem k tomu, že víme, že takové otřesy budou, ale nemůžeme přesně si kdy a kde, pak důležitým prvkem této strategie musí být vybudovat si jakousi odolnost vůči tomu a naučit se přizpůsobovat se nepředvídaným událostem a minimalizovat jejich dopad na způsob života občanů v Evropské unii. Pak je tady třetí prvek, který si myslíme bude velice důležitý v tom hlavním přístupu. Musíme zdůraznovat, že Evropská unie se nemůže ani nechce stahnout z globálních záležitostí ale zároveň se musíme podívat realisticky na to, kde Evropská unie může přispívat nejkonstruktivněji a jaké typy e, úsilí budou maximálně e, výhodné e, pro Evropu. Evropská unie samozřejmě nemůže řešit všechno všude za všechny. A nakonec, jakožto prvek hlavního přístupu, izolovat ty oblasti, kde Evropsk, nebo vyčlenit si ty oblasti, kde Evropská unie může přispět tak, jak nemůže nikdo jiný. Jedna oblast, kde si myslíme, eh, je důležité soustředovat pozornost, je tato. Pochopit eh, ten spojení mezi bezpečností a rozvojem. A tady Evropská unie už sehrává vedoucí úlohu v tom, aby se porozumělo vztahu mezi bezpečností a rozvojem. Eh, můžeme sem vnášet eh, velké expertní znalosti na globální úrovni a celý ten proces efektivňovat. Pak jsou tady ještě některé další důležité prvky. Vyhodnocení partnerství. Otevřeně musím říci, že tady jsme se úplně nedohodli v rámci té skupiny, která připravovala tuto zprávu. Samozřejmě, že Evropa musí pracovat prostřednictvím partnerství, ale musíme si také vyjasnit, co myslíme, když říkáme strategické partnerství nebo partner. Jsou některé příklady, například spojené, eh, pardon, USA, kde eh, ten vztah je natolik vzájemně propojený, že je v podstatě jedno, jestli se tomu říká nebo neříká strategické partnerství, bez takto ty rysy bude mít. Jsou jiné případy, kde vidíme, že je důvod pro strategické partnerství, to znamená úzká spolupráce se stabilním partnerem, ale zase není jasné, jaká je podstata stávajícího strategického partnerství. A na ty země je třeba se zaměřit. Většina hlavních azijských států asi do toho spadají Čína, Indie, Jižní Korea do jaké míry tedy toto prohlašované strategické partnerství má skutečně význam, eh, konkrétní význam. Pak jsou země, u kterých říkáme, že máme, bychom měli mít eh, strategické partnerství a se kterými ho nemáme. Jasným příkladem je Rusko, čili musíme vědět přesně, co myslíme strategickým partnerstvím a co znamená eh, a jaký obsah by tato koncepce měla mít pak regionální eh, bezpečnostní výzvy. Myslím, že ze zprávy poměrně zřetelně vyplývá toto. Byť Evropská unie je i nadále eh, odhodlána se zasazovat o globální pořádek založený na pravidlech, eh, je důležité věnovat pozornost a kolektivně přímo sousedství. Proto se musíme podívat na problémy, bezpečnostní problémy v bezprostředním sousedství. Nakonec jsou tady takové výzvy, které jdou napříč. Je důležité, jak už jsem říkal, aby Evropská unie nadále zastávala svůj hlavní přístup otevřenosti a angažovanosti v globálních záležitostech. To je v našem zájmu. Ale vznikají také zranitelnosti, protože my chceme podporovat určité pozitivní toky, ať už lidí, ideí, finančních prostředků, strategických zboží, ale zároveň to mohou být zranitelnosti, protože to vytváří dráhy, které mohou být použity v nedobrém úmyslu. Toto řešit je velice komplikovaná věc a nemyslím si, že se to úplně dobře schápe. Čili jak rozvíjet efektivní přístupy k těmto napříč jdoucím výzvám. Ze své podstaty Evropská unie určitě by mohla významně přispět nejen k vybudování vlastní bezpečnosti, ale i k řešení globálních bezpečnostních otázek. To jsou tedy věci, které jsem chtěl eh, zvláště zdůraznit v této zprávě. Je to, jak už jsem říkal, skoro 100 stránek, takže by vás asi hodně unavilo, kdybych se to snažil celé přečíst. Ale to jsou ty hlavní věci, které v tom jsou. Děkuji vám, pane Antone minutes. Nyní máme ještě 45 minut na všechny kolegy, kteří se chtějí účastnit diskuze. Zatím mám na seznamu 6 kolegů, pokud se chce účastnit 7. Pokud se chce účastnit ještě někdo další, tak se prosím přihlaste. Každý z vás bude mít dvě nebo tři minuty, eh, tak aby pan Antony na závěr ještě mohl odpovědět. Nejprve paní Kalněte. Děkuji vám, děkuji vám za tuto velmi eh, komplexní podrobnou zprávu. Myslím si, že je to dobrý výchozí bod pro eh, Evropskou službu pro vnější činnost a pro paní komisařku Mogherini při vytváření nové bezpečnostní strategie pro Evropu. Mám k tomu několik komentářů. Za prvé, první poznámka se týká našich sousedů. Já osobně považuji za důležité, abychom se nevyhýbali stěžení otázce, na kterou podle mého názoru máme odpovědět, a sice, jakou e, budoucnost si představujeme ve vztazích s našimi sousedy. Jak mají vypadat naše vztahy. A nyní e, začnu hovořit lotyšsky. Bude to jednodušší. Sousední země s námi podepsali dohodu o přidružení této dohodě je tedy zaručena určitá kvalita vztahu s EU na ekonomické úrovni, ale já si myslím, že bychom našim sousedům měli nabídnout také e, určitou formu spolupráce, tak aby, aby se zvýšila interoperabilita mezi Evropskou unii a, člen, a sousedními zeměmi. A pokud k tomu nejsme ochotní, tak bychom to měli jasně říci. Já konkrétně připomínám hlasování, ke kterému došlo minulý týden ve Štrasburku. Šlo o bezpečnostní strategii pro oblast e, Černého moře v článku 16. Jsme nechtěli zmínit spolupráci mezi e, zeměmi NATO na jedné straně, tedy Gruzií, Moldaví a Ukrajinou. Já si myslím, že spolupráce v oblasti bezpečnosti je pro Evropskou unii velmi důležitá. A nyní konkrétně ke Gruzii. Gruzii bylo slíbeno eventuální členství v NATO, a to na Bukureštském summitu. Myslím si, že to bychom měli vzít v potaz. A kromě toho bychom si měli stanovit priority mezi hrozbami, které se dotýkají Evropské unie. Měli bychom z nich tedy vybrat ty nejdůležitější a e, stanovení těchto priorit nepochybně nebude jednoduché, nicméně bychom se o to měli pokusit. Kromě toho bychom měli hovořit o kybernetické bezpečnosti a o kybernetických hrozbách tady bych ráda zmínila jaderné elektrárny a další věc, terorismus. Neměli bychom na něj zapomínat, protože to je velmi důležitá věc a důležitým aspektem této věci je také propaganda. To znamená, že si musíme položit otázku, jak můžeme chránit evropské občany bez, eh, před těmito zavádějícími kampaněmi. Děkujeme Sandře a nyní má tedy slovo pan kolega Balčitis SAD. Prosím. Děkuji. Rád bych vám poděkoval za velmi zajímavou prezentaci. Nicméně mi dovolte, abych se vyjádřil ke dvěma věcem. Za prvé. Nezmínil jste určité úkoly, kterým čelíme v rámci EU, vnitřním vnitřní úkoly. My tady hovoříme o solidaritě, to je tady základní kámen EU, nicméně se z konkrétních událostí vidíme, když hlasujeme pro tu či onu zprávu, že e, solidarity se nám nedostává, že je tu nedostatek solidarity. Nezmínil jste jeden z nejdůležitějších faktorů, a tím je energetika. Minulý týden ve Štrasburku jsme hlasovali proti evropské energetické bezpečnostní strategii, podle mého názoru to byl jeden z klíčových dokumentů, který by, by nám byl býval pomohl při našich budoucích činnostech. Dokument naprosto pochopitelně obsahoval určité eh, aspekty, které členské státy nechtěly eh, měnit kvůli svým ekonomickým zájmům. A tady narážím na vztahy s Ruskem. Vy jste hovořil o tom, že by činnost EU měla být soudržná, že Evropská unie není vždycky globálním hráčem. Nicméně současná situace jasně ukazuje, že jsme eh, vnitřně rozdělení. A pokud tedy eh, nebudeme naslouchat problémům, které tu jsou mezi jednotlivými členskými státy, tak by nás to mohlo ještě oslabit, co by politického aktéra na globální úrovni. Nemyslíte si, že Evropská bezpečnostní strategie by měla naprosto jasně eh, analyzovat tyto aspekty. A konečně poslední otázka se týká té eh, soudržné koherentní činnosti, soudržného postupu. Každá země pořádá volby v jiné době, v jiném okamžiku. A často je to tak, že se musíme uchylovat k nepopulárním krokům. Zároveň musíme mít na paměti demokratické aspekty. Do budoucna bychom si ale měli uvědomit to, že právě to může být překážkou pro eh, naši činnost eh, v rámci zahraniční a bezpečnostní politiky. Děkuji. A nyní má slovo pan Van Orden. Prosím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Pane Antony, děkuji vám za vaši zprávu. Já jsem bohužel nemohl si tu zprávu přečít, ale díval jsem se na to a předpokládám, že váš mandát tedy spočívá v tom, abyste v tom všem našel uh, roli pro Evropskou unii. A je tedy potřeba, aby Evropská unie tady měla určitou roli. Předpokládají se tu společné zájmy, které možná existují na určitých eh, úrovních, ale ne všude. Nicméně vy jste vůbec eh, nespochybnil žádný z těchto předpokladů. Zajímalo by mě, do jaké míry eh, jste diskutovali o oživení na to, vy tady zmiňujete to. nicméně ne v, této, v tomto smyslu, v této souvislosti. A kromě toho jde o reakci na ty hrozby, o které jste eh, zmínil, protože z části je to úkol pro členské státy, pro eh, vlády členských států. Samozřejmě, že musíme tedy eh, v určitých věcech pracovat se spojenci, musíme tedy mm, postupovat přeshraničně, nicméně některé problémy musí řešit naše vlády samotné. To znamená, že já bych rád položil následující otázku. Jaký je tedy, jaký by tu mohla jakou roli by tu mohla sehrát Evropská unie, jakou komplementární roli by tu eh, mohla sehrát Evropská unie. My často hovoříme o tom, že Evropská unie má k dispozici civilní nástroje, vy jste eh, zmínil rozvojovou pomoc, nicméně já, mě by zajímalo, do jaké míry použití těchto evropských nástrojů posloužilo skutečnému cíli. Mohli bychom eh, najít mnoho příkladů. Mně hned napadá ten obrovský eh, pákový efekt, který by Evropská unie měla mít, pokud jde o palestinské orgány a pokud jde o řešení eh, konfliktu na Blízkém východě. Konec konců jsme tedy největším dárcem, pokud jde o palestinské orgány. Znamená, že bychom měli využívat této páky, tohoto spákového efektu při nastolování řešení. Proto se ptám, do jaké míry e, politika Evropské unie e, tedy e, zhoršuje současnou situaci. Pokud, pojďme si vzít jeden příklad. Imigrační politika. Do jaké míry je to tak, že politika, kterou zastávala Evropské, Evropská unie, se stala magnetem, který zintenzivnil a zhoršil ten problém spíše než aby ho vyřešil. A pokud tady hovoříte o cílech, tak jste nejprve zmínil to, že je potřeba podporovat eh, Evropskou unii, podporovat image Evropské unie, propagovat ji. Já si myslím, že klíčovým cílem by mělo být to, že musíme překonat hrozby a výzvy, kterým čelíme. A na co by se tedy Evropská unie měla nejvíce eh, soustředit v, této, v tomto ohledu? Kromě toho jste řekl, že bychom tedy měli eh, vybízet eh, členské státy v tom, aby tedy investovali více do obrany. Prosím kolegy, aby se drželi časového limitu tří minut. A nyní pan Radoš Meteriš. Hvala lijepa. Děkuji vám. Chtěl bych popřát našemu zpravodaji k této studii. Evropská bezpečnostní strategie potřebuje nutně změnu a my nyní stojíme před novou strategií. Otázkou je, zdali budeme ochotní a schopni mít dobrou novou strategii. Prvním předpokladem je definovat vztahy Evropské unie uvnitř NATO, tedy definovat vztahy eh, s Amerikou. Evropské unie. Jsou zde dvě věci, které nejsou jasné a které často zaznamenáváme v evropských dokumentech a týkají se právě vztahu se Spojenými státy americkými, a to vztahu v rámci NATO. Často hovoříme o evropském pilíři eh, uvnitř NATO, který ale de facto neexistuje. V NATO existuje pouze jeden pilíř, a to je pilíř americký. A pak je tam 21 eh, malých pilířů. Je iluzí hovořit o evropském pilíři v rámci NATO. Druhý problém spočívá v tom, že Evropská unie by eh, měla eh, jednat komplementárně k NATO, jako mm, doplněk k NATO, což je podivné, protože víme, že země Evropské unie jsou členy NATO. Měli by tedy doplňovat sebe navzájem, to je ale absurdní. Otázkou tedy je, Eh, zdali eh, jsou možnosti eh, mít vzájemné vztahy mezi EU a USA v rámci NATO a tedy jasněji v nové strategii tyto vztahy, tuto souvztažnost mezi EU a USA definovat. Děkuji. Děkuji. souvislosti s scénáři eh, hrozeb jste se dotkl organizovaného zločinu. To je po mém soudu eh, výrazně vnitropolitický aspekt a eh, boj proti zločinu je klasickou policejní úlohou. já tady vidím tedy provázanost vnější a vnitřní bezpečnosti a také případně určité eh, stírání eh, vojenských a policejních úkolů, což eh, se může opřít i o určitý výklad doložky o solidaritě. Tudíž moje otázka. Vnímáte to také tak, že existuje hrozba eh, stírání politických a vojenských úkolů nebo ehm, překrývání těchto úkolů a do jaké míry to vnímáte jako nebezpečí, protože eh, dělba moci a e, úkolů jednotlivých mocí jsou velmi důležité pro udržení demokracie. A dále otázka týkající se prostoru sousedství studie opakovaně požaduje, aby se Evropská unie soustředila na prostor sousedství. E, někteří kolegové to také zmínili, totiž v tom smyslu, že logickou e, konsekvencí e, role Ruska, která se jeví být vždy jednoznačná, dochází k nebo je e, silnější militarizace prostoru sousedství. Otázka na vás. E, v kapitole, příslušné kapitole je to poměrně vágní. Jaké důsledky vy vidíte z hlediska vojensko-politického? Konkrétně, zda v dohodách o sousedství zapojení vojenských struktur neznamená spíše eh, vytváření nových problémů než jejich řešení. Jak to interpretujete vy? A pak ještě otázka k výdajům na zbrojení. Já se často řídím eh, údaji CIPRIS a tady se uvádí výrazné snížení výdajů na zbrojení jako jedna eh, z možných hrozeb. Když správně si vykládám eh, údaje Cypry, tak nemůžeme hovořit o výrazně klesajících výdajích. Když například porovnáváme údaje z roku 2014 a 2013, tam, myslím, nedochází k signifikantnímu poklesu. Jak tedy vnímáte a interpretujete vy tyto údaje? Děkuji paní poslankyně a nyní dávám slovo panu Karvrovi. Děkuji, pane předsedo. Podle mě Ambicioznější bezpečnostní politika znamená také těsnější spolupráci v EU. Já jsem byl zvolen e, v loňském roce a e, je překvapující, že e, stále tady vidíme méně a méně členských zemí máme NSS, máme SDS a různé další bezpečnostní revize a politiky napříč členskými státy. Není ironické, že expanze EU by mohla být škodlivá eh, pro eh, globální nebo regionální bezpečnost. Eh, rád bych slyšel vaše stanovisko. Eh, tady kolegyně hovořila o různých pilířích NATO, u americkém pilíři, evropském. Pokud jde o mě, tak NATO nemá žádné pilíře, eh, ale se stává ze svrchovaných států a článek 5 eh, dohody o NATO dává členům NATO jasnou možnost rozhodovat se, do jakých konfliktů se budou pouštět. A moje starost spočívá v tom, že eh, se vyvíjí strategická evropská politika eh, v této oblasti. Není to škodlivé pro evropské státy? Rád bych slyšel eh, vaše stanovisko k tomu. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Já myslím, že toto byl velice významný výzkum vzhledem k tomu, že 12 let uplynulo od té doby, kdy se objevila minulá bezpečnostní strategie, která, jak se uvedl, prohlásila, že Evropa nikdy nebyla eh, více prosperující, bezpečnější. Ale to ovšem bylo před 12 lety. Teď ovšem se eh, porušil mezinárodní pořádek, jak jsme ho znali. Některé části jsou v troskách, ve zmatku. Samozřejmě potřebujeme jasnou strategickou vizi a vůbec strategii. Problém ovšem je, že pořád jsme vždycky pozadu, pouze reagujeme na novou situaci a chybí nám jednota. Trošku mě zneklidňují některé návrhy, které máte na straně 44. Jak reagovat na nové Rusko? protože tady se říká, že eh, ruská asertivnější zahraniční politika představuje závažný problém a další nebezpečí, před kterým Evropa stojí. A vývod z toho je, že ve strategii musíme pochopit také nebo zohlednit tu strategickou vizu, kterou má Rusko a proti tomu postavit svoji strategickou vizi to je takové teoretizování, ale velice pochybuji, že by to mohlo mít skutečnou praktickou hodnotu. My jsme se na to snažili reagovat v nedávných týdnech usnesením o vztazích mezi EU a Ruskem, ale oceňuji to, že opravdu potřebujeme partnerství a že partnerství jako takové je třeba lépe a přesněji definovat, co tím myslíme a zejména tam, kde se hovoří o kybernetických technologiích, ohrožení kriticky klíčových infrastruktur. Tak tady to vyznívá velice přesvědčivě a je to velice eh, hluboká prezent, eh, prezentace. A samozřejmě musíme více zdůrazňovat spolupráci s NATO. Pak ale mm, je, vidím tady určitý otazník u té části, která se vztahuje k Iránu. Nemohu souhlasit se závěrem, že pouhá vyjednávání změní výrazným způsobem situaci a že výsledku toho eh, se zmrazily eh, výzkumné na jaderné programy. Nic nenaznačuje o tom, že by se něco takového stalo. Pořád totiž eh, máme tady otevřenou situaci, kdy nemůžeme opravdu kontrolovat to, co se odehrává v Iránu. Děkuji. Eh, kolega Boris Zále. Děkuji. Já mám dvě Boris Zála. První moje poznámka se týká strategického partnerství. Já vítám, že pan Antony tady zmínil problém strategických partnerství. Myslím si, že na základě nepříliš kladných zkušeností s expanzionismem Putina musíme přehodnotit celou tuto problematiku. Myslím, že je to problematika důležitá protože eh, v tom pojmu strategické partnerství musí být začleněny i naše ideje, eh, hodnoty a cíle. Nejedná se o teoretickou kategorii. Je to něco, co můžeme naplnit skutečnými eh, nástroji a cíly. Myslím si, že bychom měli jako Evropská unie se zaměřit na strategická partnerství nejenom na základě společných hodnot, ale jde nám také o šíření hodnot zájmu a geopolitických zájmů Evropské unie. Například e, Jižní Afrika v subsaharském regionu. Například důležité je zaintegrovat i ostatní státy z celé jižní části Afriky. A my tady máme země třeba ze Severní Afriky, ze Severní Ameriky, z Jižní Ameriky. Prostě potřebujeme nově promyslet pojem strategického partnerství. A druhá věc je spolupráce s USA. Pokládáme to za něco samozřejmého, ale ono to není samozřejmé. My musíme mít naši vlastní eh, evropskou strategii pro spolupráci s USA jakožto aktérem na globálním jevišti. Souhlasím eh, s kolegou, který řekl, že na to stojí na jednom pilíře. A to je pravda. Protože například, když teď země, které sousedí s Ruskem, Balcké státy, Rumunsko nebo jiné státy, na východě, když ty teď žádají o pomoc, pak e, žádají o zbraně a vojáky Spojených států. Neobracejí se s touto prozbou na e, Spojené království, na Francii ani na Evropskou unii jako takovou. A to je pro nás strategickou výzvou a musíme znovu promyslet e, stanovisko naše v souvislosti s tím, co nového přineslo Rusko. Děkuji a teď má slovo náš kolega pan Jurek. Já vám, pane předsedo, děkuji a děkuji vám za práci a také za ty otázky, které tam jsou, že to jsou opravdu klíčové otázky. K tomu dojdu na konci. Ale budoucnost odpovědnosti Evropské unie ve sféře bezpečnosti závisí především na úrovni spolupra- solidarity s těmi členskými státy Evropské unie, jejichž nezávislost či územní celistvost může být nejvíce eh, ohrožena. Proto naše společenství států, to znamená Evropská unie, musí hlavně myslet na odpovědnost vůči vlastním členským státům a ne vyhledávat nějaká eh, odlehlá, eh, odlehlá cen regiony, anebo kde, si může, kde můžeme, můžeme eh, potvrzovat paramilitárně nebo vojensky naši globální přítomnost. Určitě každé stá, síla každého státu závisí na tom, jakou funkci plní v rámci eh, tomto společenství. A samozřejmě, že válka na Ukrajině snižuje naši bezpečnost, protože s každým měsícem, kdy tam nadále trvá napětí, tato bezpečnost klesá. A také vojenské akce ukazují, že síla se v 21. století znovu stává nástrojem v mezinárodních vztazích. Proto si musíme říci, co je dnes největší perspektivní hrozbou pro Evropu. Pokud by došlo k nějakým hybridním činnostem, eh, které by vedlo Rusko proti jednomu eh, členskému státu na to, pak bychom museli reagovat. A pak bychom stáli před volbou buď válka, a nebo eh, prostě politická eliminace eh, té dohody, té smlouvy, o kterou se opírá naše bezpečnost. Proto e, nejdůležitějším není to, co se říká v této zprávě, že nejdůležitější jsou různé teritoriální náboženské civilizační konflikty. Ne. Hlavním problémem jsou státy nebo politické síly, které představují výzvu pro mír, které mají agresivní cíle a v tom smyslu se mohou stát faktory destabilizace. Konečně pak e, bych e, chtěl zmínit ještě jednu věc Eh, pokud během nejbližších týdnů, přičemž tady je obrovské riziko, že se to stane, pokud tedy dojde skutečně k eskalaci eh, akcí Ruska na východě Ukrajiny, pak my už musíme promyslet odpověď, jak zareagujeme politicky, abychom obnovili regionální bezpečnost protože na tom skutečně závisí schopnost provádět policisko. Musíme předvídat, musíme připravit reakci a musíme si uvědomit, že ty události eh, eh, si vyžádají naše reakce. A nej, nejpatřičnější reakci Západu by bylo otevřít dveře eh, Gruzi a eh, do NATO. A pak je tady ještě další výzva, která už tady byla mnohokrát. Musíme si definovat eh, funkci Severoatlantické smlouvy. A protože my tady mám, je to něco, k čemu patří většina členských států Evropské unie a také měřítko odpovědnosti členských států za to, aby tato dohoda dále fungovala. Děkuji, pane Jurko, a teď má slovo pan Korsa Termoje. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Otázka, která tu zaznívá, se týká toho, jestli ta bezpečnostní strategie eh, ztroskotala, jestli selhala. Eh, myslím si, že ano, protože eh, problém vznikl již v období, kdy eh, bylo uznáno eh, Kosovo a následně jsme neměli jenom eh, studenou, ale dokonce i horkou válku. Já jsem velmi znepokojen tím, co, to, co tu zaznívá. Spojené státy chtějí vyslat na Ukrajinu obrněné vozy A kromě toho eh, je možno použít rakety. A já si myslím, že celá ta struktura, kterou jsme vytvořili a která měla sloužit mírovému uspořádání, je nyní ohrožena. Eh, hodně se tu hovořilo o propagandě, která je vytvářena na obou stranách. Já jsem původním povoláním novinář a vím, co propaganda je. V čem spočívá vlastní problém? Pokud eh, tedy vidíte nějakou zprávu na CNN, tak eh, je následně tato informace rozšiřována na internetu. Eh, musíme si uvědomit, že je tu ale na druhé straně server Russia Today a já si chci přečíst obojí. Chci využívat informace z ze CNN i z Russia Today je to taková diskuze o tom, eh, jestli byla dřív slepice nebo vejce, pokud tady hovoříme o tom, jestli by měl mít silnější postavení Evropa nebo Spojené státy. Děkuji. A nyní tady pan Kán, prosím. Děkuji. Mám dvě otázky. Samozřejmě, že vám děkuji za skvělou zprávu. První otázka. Byla řeč o hrozbách, o terorismu a o našich prioritách, pokud jde o e, aktivitu zaměřenou proti terorismu, je možno zaznamenat snížení počtu útoků a e, také zadržených, e, co přispívá k této situaci a co můžeme udělat proto, abychom míru těchto hrozeb snižovali ještě rychleji. A druhá otázka se týká dronů. Víme, že jsou používány eh, k vojenským i civilním účelům a jsou tu i rizika, která se týkají soukromí, ohrožení soukromí, bezpečnosti. To znamená, že eh, jedna důležitá otázka se týká použití těchto dronů i při vojenském vojenském použití. A druhá věc je tady právní stránka věci. Hrozí, že tato technologie se dostane do rukou nestátních aktérů. Co můžeme učinit pro to, aby tato technologie tady nebyla eh, nějak zneužita? Děkuji. Děkuji, pane Káne i já položím poslední stručnou otázku, protože i já jsem se pokusil eh, tu zprávu pročíst podobně jako ostatní. Vy jste tedy nehovořil o rozpočtu, o financování společné bezpečnostní zahraniční politiky. My jsme tedy eh, měli k dispozici zprávu, víme, jak eh, situace vypadá, to znamená, že postupně eh, rostou eh, platby v návrhu na rok 2016. Jak tady hodnotíte tento prvek, protože to samozřejmě tedy posiluje důvěryhodnost naší bezpečnostní politiky. Děkuji a nyní máte tedy prostor na odpovědi. Pokusím se tedy odpovědět na všechny otázky. Nevím, jestli se mně to podaří. V každém případě se pokusím tedy eh, odpovědět na eh, ty hlavní. Pojďme začít tím, jestli ta zpráva volá po silnější Evropě nebo ne. Zpráva hovoří o tom, že musíme maximalizovat účinnost toho, co už jsme udělali eh, a musíme tedy identifikovat ty oblasti, kde Evropská unie může poskytnout nějakou přidanou hodnotu. To je hlavní poselství mé zprávy, nic jiného. Pokud se nyní podíváme na vztahy s NATem a na všechny ty otázky, které se toho týkaly, možná, že e, tady učiníme ještě jeden krok e, zpět. To, co, se, e, co jsme zažili v posledním roce nebo dvou, Eh, je to, že tedy pořádek, eh, který jsme se snažili nastavit po ukončení eh, studené války, se otřásl spolu se všemi dohodami, procesy, všechno tedy se během čtyř měsíců otřáslo. Některé věci, které tu byly prezentovány jako velké úspěchy tohoto uspořádání, to znamená demilitarizace evropské bezpečnosti, těch úrovní, které dosahovala během studené války, jsou nyní prezentovány jako slabá místa, jako chyby. A to tedy znamená, že klíčová otázka zní, jak opět začnem, můžeme eh, budovat eh, společné bezpečné uspořádání Evropy. To je eh, tedy důležitá a dlouhodobá otázka. A zároveň to vyžaduje to, abychom měli nějaký vztah s Ruskem. Rusko tedy eh, musí být eh, nějakým způsobem zapojeno do tohoto procesu, ať už bude konečný výsledek jakýkoliv. Dočasně, když tedy eh, přijmeme ten předpoklad, že tento stávající bezpečnostní uspořádání už se dál nevyvíjí, tak co máme dělat? Musíme si uvědomit, že NATO je klíčovým partnerem Evropské pro evropskou bezpečnost. Je to rámec, kde tedy koordinujeme naše vojenské záležitosti na transatlantickém základě a potřebujeme ho. Není to nic, co by tedy eh, ovlivňovalo účinnost činnosti EU, eh, a NATO pardon, v rámci EU. Eh, musíme si tedy uvědomit, že veškeré tyto zásady musíme eh, provádět, respektovat. Jsou to sliby, které přijali šéfové státu a vlád a musíme se jich držet. Ale to není všechno. Kromě toho potřebujeme eh, zhodnotit transatlantické vztahy, tak abychom mohli čelit těm jiným narrativům. Eh, Evropy evropský, evropské bezpečnostní uspořádání je tedy ohroženo a v rámci NATO eh, členské státy EU, naši spojenci a další země tedy pokračují v tom, že se snaží tedy vytvořit bezpečnostní eh, uspořádání, ve kterém jsme eh, doufali. Doufejme tedy, že Rusko se k tomu připojí. A tím se dostáváme k otázce sousedství. Samozřejmě, že je velmi důležité, abychom politiku sousedství ve stávající situaci vzali v potaz, to jsme také řekli. Nicméně eh, to nemůžeme oddělit od eh, úvah o dopadech politiky sousedství na vztahy s Ruskem, musíme vzít v potaz eh, to, co Rusko může učinit, protože Rusko má k dispozici Mnoho nástrojů prokázalo, eh, že má velké možnosti, může vytvářet ty eh, protikladné narrativy a tak dále. To znamená, že vývoj politiky sousedství nevyhnutelně je propojen s diskuzemi o našich vztazích s Ruskem. A takto eh, to musíme, na to musíme nahlížet, nesmíme to chápat jako dvě oddělené aktivity. A nyní se pojďme podívat na e, to oddělení těch bezpečnostních problémů, problémů vsazování práva a politicko-vojenské e, a politicko-vojenské problémy. Toto oddělení, ta tvrdá bezpečnost, myslím si, že byste mohli nalézt mnoho příkladů, které ukazují e, to, že problémy s prosazováním práva je možno, že už tady, je tady není možno eh, chápat pouze jako eh, policejní záležitosti. Kybernetická bezpečnost je možná tím nejlepším příkladem. Pokud tedy eh, pokud to tedy nebudete koncipovat takto jednoznačně, tak tady pochopíte, v čem je podstata kybernetických útoků. Bez bez takového partnerství eh, to bude celé mnohem složitější. Eh, pokud se podíváme na eh, to, co se bohužel stalo tendencí v mnoha členských státech, a sice rostoucí výskyt trestné činnosti za pomocí zbraní. To znamená, že individuální pachatelé častěji se uchylují k násilí. V mnoha případech, pokud hovoříte se zástupci policie, tak zjistíte, že je to e, spojeno s obavami o bezpečnost v takových oblastech, jako je západní Balkán, kde stále ještě je značný arzenál e, zbraní Kromě toho jsou tu obavy o, o, spojené těmi sadami, které si je možno dokonce koupit na e, internetu. E, to všechno jsou otázky, které musíme řešit, které jsou na pořadu dne. A pokud se podíváte, co se děje za našimi hranicemi, a já tady nechci působit nějaký poplach, ale v tuto chvíli tady e, zažíváme konflikty e, v sousedních zemích. E, můžeme tedy doufat, že tady nebude nějaký dopad na, že to nebude mít bezprostřední dopad na nás. Pokud, pojďme se podívat na to, co se děje na Ukrajině, na Blízkém východě. Nemůžeme být na poplach, ale nemůžeme se také ani zbytečně uklidňovat a zůstat klidní tuto chvíli je to tak, že přímý dopad je relativně malý. Samozřejmě, že dochází ke tragickým událostem, ať už je to, jsou to útoky v Paříži, v Kodani, v Kodani nebo jinde, ale z celoevropské perspektivy je to všechno zvládnutelné. Eh, máme zkušenost z roku 2011, kdy, jedna, pardon, kdy e, takovéto události nás vedly e, ke krokům, které se ve zpětném pohledu ukázaly být kon, kontraproduktivní. To znamená, že i to bychom měli mít na paměti, když eh, přistupujeme k nějakým krokům. To znamená, že nesmíme být eh, spokojeni a klidní, ale zároveň musíme koncipovat nějakou reakci eh, a musíme se vyhnout tomu, aby tedy naše bezprostřední reakce na ty šokové události se ukázala následně být kontraproduktivní. Pokud jde o ty vojenské výdaje, jak už jsem řekl, všichni spojenci na to by tady měli dostat svým slibům, ale pokud se podíváte na data, která zveřejňujeme každý rok, tak zjistíte, že je tu přímá korelace mezi změnami ve vojenských výdajích a blízkostí, blízkém, eh, blízkým vztahem k Rusku. A to se netýká pouze spojenců NATO, to se týká také Ukrajiny a i nyní eh, těchto dramatických hospodářských problémech eh, Ukrajina navýšila svoje výdaje na eh, zbrojení. Pokud se tedy podíváte na eh, tu celkovou výši vojenských výdajů, tak můžete říci, že to je v podstatě stabilní, jsou tu rozdíly mezi jednotlivými regiony, které bychom měli, mít v pot, měli vzít v potaz, protože různé části světa reagují na eh, hrozby, kterým eh, čelí různým způsobem. Já osobně eh, se domnívám, že nejde o objem prostředků, které do zbraní investujeme, ale jde o způsob, jakým je investujeme. Rusko zvyšovalo svoje výdaje eh, od roku 99 eh, každý rok, to znamená každý rok během 15 let eh, docházelo ke zvyšování vojenských výdajů. V posledních letech ty to navýšení bylo významné, pokud jde o vztah k HDP. Po 15 letech e, výdaje Ruska na vojenství odpovídají zhruba výdajům Francie nebo Německa. To znamená, že oni se díky tomu snaží udržet nějaké jaderná, nějaká jaderná zařízení, strategická a nestrategická. Kromě toho jde o e, teritoriální ochranu svého obrovského území a také operace, kterých se v tuto chvíli účastní. To znamená, že relativně eh, nejde o to, že bychom na obranu invest, do obrany investovali málo eh, peněz. Jde o to, abychom ty peníze, které do obrany investujeme, investovali rozumným způsobem. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát, pane Antony pokud tady nejsou další komentáře, chci vám poděkovat za prezentaci studie a děkuji i vašim kolegům. Prosím, předejte je jim slova díky, tedy dalším institucím z Londýna a Paříže. Myslím, že to je významná významný příspěvek pro naši práci a určitě i dobrý vstup pro eh, naše nadcházející zasedání, kdy bude s námi paní vysoká představitelka eh, Federica eh, Mogherini, která nám předloží nástin nové evropské bezpečnostní strategie. Samozřejmě, že si uvědomujeme, jak velmi se změnilo prostředí, počínaje rokem 2008 a to si vynucuje eh, nový přístup eh, na eh, téměř stovce stran jste nám skutečně poskytl určitá vodítka, jak přistupovat k těmto hrozbám. Já vám děkuji. Podvýbor sede, sede bude mít zasedání dnes odpoledne. Začneme Eh, vztahy s Ukrajinou a implementací minských dohod. Takže ti, co mají zájem, jsou srdečně